Máme málo času. Čas je opravdu rozdělený tak, abychom ho využili bez zbytku. Ze všeho nejdříve, drazí kolegové, paní kandidátku na komisařku, sešli jsme se zde, abychom přistoupili ke slyšení s paní Damanaky, která je kandidátkou na komisařku pro námořní záležitosti a rybolov v souladu se 17. 17. přílohou eh, jednacího řádu. Vítám vás a přeji vám hodně úspěchu na tomto slyšení. Tohoto slyšení se zúčastní spolu se členy našeho výboru, také členové do dopravního výboru, kteří dostanou slovo na konci zasedání. Slyšení bude webstreamováno v přímém přenosu a bude to také nahráno na video a bude to také na stránkách parlamentu k dispozici. Sekretariát před touto schůzí rozdal podrobné vysvětlení celého postupu, takže mám za to, že pravidla jsou jasná pro všechny účastníky, včetně tedy paní Damanaky. A proto je nebudu opakovat. Pouze řeknu, že budu velmi přísná při dodržování času. Před vánoční přestávkou paní Damanaky předala odpovědi na písemné otázky, které dostala prostřednictvím našeho dotazníku. Tyto odpovědi byly rozdány v různých jazycích jednotlivým poslancům. Než dám slovo paní kandidáce a koordinátorům politických frakcí a ostatním poslancům, jako předsedkyně uvedu několik úvodních slov pro paní Damanaky. Paní Damanaky, jak víte, jednotný dotazník pro kandidáty na komisaře ponechával velmi malý prostor pro specifické otázky vztahující se k portfoliu komisařů. Vzhledem k důležitosti a významnosti výzvy, kterou představuje vstup Lisabonské smlouvy v platnost, se výbor pro rybolov rozhodl zaměřit na institucionální otázky a zaměřil se na pět konkrétních eh, otázek, které budete řešit vy ve vztahu s Evropským parlamentem. Musím říci, že odpovědi, které jsme dostali v dotazníku, jsou velmi vágní a neukazují vůli, že chcete na sebe vzít konkrétní závazky ve vztahu k těmto otázkám, takže jsou pro nás trochu zklamáním. A protože komise, a to je samozřejmě osobní věc, jako by komise nevzala v ohled vstup Lisabonské smlouvy v platnost. Využiju této příležitosti k tomu, abych znovu položila některé z těchto otázek a dala vám novou příležitost k tomu, abyste poskytla konkrétnější odpovědi, abychom si mohli zhodnotit stupeň závazku a angažovanosti ve vztahu vašemu k tomuto parlamentu a pokud jde také o informace, které byste měla předávat parlamentu. Pokud ty odpovědi budou stejné a bude to stejné ve stejných lhůtách jako pro radu, bude se to týkat eh, také zasedání regionálních výborů pro rybolov a tak dále, takže nás by zajímalo, zda skutečně budeme zastoupeni na stejné úrovni jako zástupci komise. To chceme to by podle našeho názoru mělo být zajištěno a ještě jednou vás žádáme, abyste bojovala, aby se to uskutečnilo s ohledem na Lisabonskou smlouvu. Je jasné, že tyto otázky nejsou jediné. Vy v průběhu tohoto slyšení položíte celou řadu dalších otázek. Poslanci položí specifičtější otázky ohledně společné rybolovné politiky a námořní politiky Evropské unie. Bez dalších odkladů, a tím ušetřím dvě minuty času, který jsem si vyhradila, vám dávám slovo, abyste přednesla svou úvodní řeč, která může trvat, jak víte, maximálně 10 minut. Paní Demanaky, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Vážená paní předsedkyně Fraga, vážení členové, Sedět zde nebo stát zde před vámi je pro mě veliká čest. Je to v podstatě takový vrchol kariéry jakéhokoliv eh, parlamentáře jako já, který už celá léta pracuje v parlamentu svého státu. Státu, jež má hluboké kořeny v Evropě mé proevropské přesvědčení je velice silné a já to zde mohu prohlásit, protože se to váže na velice dlouhodobý politický proces, který nebyl vždy jednoduchý, za který jsem draze zaplatila. Evropa vždy měla a má už mnoha desetiletí silnou politiku rybolovu. Je to vlastně jedna z mála společných politik a rovněž by si přála, aby se i sektor mořského eh, hospodářství rozvinul jako koherentní a udržitelný. Musí se nám to podařit a zejména v novém prostředí Lisabonské smlouvy bude rybolov eh, předmětem spolurozhodování jako řádná legislativní procedura, legislativní postup a v to, tímto způsobem si Evropský parlament zajistí ještě závažnější úlohu. Máme zde velice solidní základnu, na níž můžeme budovat v oblasti rybolovu díky práci mých předchůdců, zejména eh, panu, eh, pana Borže. Nicméně musíme spolupracovat, spolupracovat ještě úžeji a tím mám na mysli Evropský parlament, komise, členské státy a všechny zainteresované strany. Eh, nejdříve jsem mluvila eh, řecky, nyní přejdu na angličtinu, tady používám určitou odbornou terminologii, již jsem si přisvojila. Tedy nejdříve se dotknu ryba, rybolovu. Zde um, společná rybářská politika bude ústředním bodem mé práce a z těch téměř 400 příspěvků, jež jsme obdrželi v průběhu konzultačního období o zelené knize, z toho vyplývá, že už máme širokou paletu názorů a že máme na čem budovat já je budu brát vážně a stejně tak názory vašeho výboru. na, Přišla doba, kdy se musí rozhodovat a implementovat. Mám tady čtyři takové klíčové pojmy. Za prvé, udržitelnost, to je klíčové mm, pro eh, budoucnost eh, všech návrhů eh, pro vás i pro radu. Musí to být udržitelné z hlediska životního prostředí, hospodářství i sociální politiky. Já jsem přesvědčena, že můžeme vybudovat takovouto syntézu a dosáhnout rovnováhy mezi všemi třemi prvky a budeme pracovat harmonicky, nikoli pouze dlouhodobě, ale i nyní. Můžeme lovit méně ryb a zároveň lépe vydělávat. Můžeme se začít zabývat e, tou e, kapacitou, jež je příliš velká našich e, rybářských lodí a snažit se učinit náš rybolov ziskovějším. Musíme si zároveň udržet malé rybářské vesnice i eh, malé rybářské lodě, ochránit je před negativními dopady eh, globalizace. Já velice dobře znám taková malá komorní rybářská prostředí. Sama jsem se v rybářské vesnice narodila. Pouze eh, ziskové, ziskový rybolov zaručí, aby eh, rodiny rybářů a sami rybáři mohli dále existovat, aby dobře žili, abychom vydělávali lépe, musíme lovit ryby udržitelným způsobem. Zároveň můžeme lépe zhodnocovat naše výlovky, musíme se starat o akvakulturu, vyvíjet ji environmentálním způsobem. Rovněž bychom už měli skoncovat s negativní škodlivou politikou výmětů. Ta by měla přejít do minulosti. Můžeme můžeme a musíme investovat do kvality, čerstvosti a správného etiketování, označování našich produktů, eh, čímž zajistíme dobrou, eh, kvalitní potravu eh, pro evropské rodiny. Druhý klíčový pojem demokratická odpovědnost pro všechny partnery v tomto sektoru. Eh, politika rybolovu je společnou politikou, ale dá se jí, nedá se jí dosáhnout, aniž bychom eh, všechna podrobná rozhodnutí eh, činili na nejvyšší politické úrovni. Musíme um, se zamýšlet nad možností decentralizace, regionalizace naší politiky rovněž. Ne vše se dá rozhodovat na samotném vrcholu. Budeme respektovat eh, naše smlouvy, ale zároveň eh, do všeho angažovat všechny zainteresované strany. Třetí klíčové slovo, globální dimenze. Politika rybolovu musí být připravena na 21. století lze spravedlivě říci, že eh, partnerské smlouvy v oblasti rybolovu eh, mohou být realizovány lépe, můžou zajistit bezpečnější mezinárodní prostředí pro náš sektor a zároveň eh, nám poskytnout dobré výhody. Musíme budovat udržitelně naše zdroje, vytvářet nové pracovní příležitosti, budovat návazná odvětví a respektovat demokracii a lidská práva. Tady právě právě má parlament silnou parketu a může nám pomoct toto posilnit. Lesabonská smlouva, která staví Evropský parlament a radu na stejnou úroveň, si žádá kvalitativní změnu. Tady s paní předsedkyní souhlasím. Nicméně nejedná se o otázku, která by závisela pouze na mě. Je to horizontální záležitost, která se týká celé komise i rady. A já zde mohu říci, že už se těším na to, že se budu výslovně zabývat všemi možnostmi, abych získala lepší odpověď v nové eh, rámcové smlouvě. Eh, čtvrté hm, klíčové slovo nebo klíčový pojem je dodržování předpisů a kontrolního rámce. Eh, to je nezanedbatelná záležitost. Důvěryhodnost naší politiky je v sázce. Potřebujeme potřebujeme záruky dodržování eh, kontrolních mechanismů a spravedlivou eh, eh, hospodářskou soutěž se sousedními zeměmi. Nemůžeme eh, si dovolit eh, blokování například mm, dovozu určitých produktů do Evropské unie. Musíme eh, se zabývat rovněž nekontrolovanými plavidly. A nyní modrá kniha námořní politiky. Tady můžeme pokročit dál. Můžeme se snažit vyhledávat synergické momenty mezi různými sektory. Musíme jít dále a pokročit s koncepcí takzvaného integrovaného integrovaného řízení mořského prostoru, abychom zajistili našim hlavním mořským regionům řešení šitá na míru, tak jak to popsal pan předseda Barozo ve svých politických eh, vodících. Jelikož já pocházím z ostrova s bohatými námořními tradicemi, víceméně z kolébky naší civilizace, z eh, nádherných tradic antického světa, budu hrdá, abych eh, přispěla svým dílem k tomu modrému růstu Evropy. Můžeme se soustředit na příležitostech pro modrý růst, inovativní námořní plánování, územní plánování, může uvolnit potenciál místních dosud nevyužitých zdrojů. Um, dopravní um, cesty, jež nebudou přispívat ke znečištění životního prostředí, um, cestovní ruch, jež se soustředí na využívání pobřeží. To vše může vytvořit nové perspektivy. Za druhé, vytváření těch modrých pracovních míst. Um, propagace různých dovedností v té oblasti může eh, stanovit certifikát dokonalosti v té oblasti a přispět. E, za třetí, bezpečí občanů, e, rybářů i e, dopravy. Rozvoj nové integrované politiky dohledu maritimního je klíčovou výzvou, která přispěje k evropskému eh, námořnímu prostoru bez překážek. A za čtvrté, posílení znalostní ekonomiky a zde mluvím o evropském sítí eh, námořního pozorování a to jsou zkrátky EMONDNET a MARATLAS, což je Evropský atlas pro moře. Pokud budu potvrzena jako komisařka pro námořní záležitosti a rybolov, eh, dám se hned do práce, abych přispěla reálným a pozitivním způsobem eh, k životům všech, jejich životy závisí na rybolovu, na námořní politice, kteří žijí v přímořských oblastech. Budu velice poctěna, že budu moci přispět svým dílem a zároveň spolupracovat s vámi v opravdovém partnerství, tak, aby naše námořní společenství měli eh, dobrou eh, budoucnost. Děkuji. Muchísimas gracias, señora. Děkuji, paní kandidátko. A nyní přistoupíme k prvnímu kolu, to znamená koordinátorům. Dávám slovo na dvě minuty panu Antinorovi, aby položil svou otázku. Dobrý den. Paní kandidátko na komisařku, vítejte v našem výboru. Zmínila jste se o některých eh, věcech, eh, k nímž chci položit pár otázek. Už eh, jste se zmínila o té důležitosti okamžiku, který prožíváme, protože poprvé v rámci spolurozhodování bude výbor pro rybolov hrát důležitou roli. Takže doufejme, že budeme moci s vámi co nejlépe spolupracovat. Víte, že pracujeme na zelené knize a já bych byl rád, kdybyste mohla začít okamžitě pracovat na bílé knize v níž budeme od vás očekávat odpovědi. Pokud je o regionalizaci, což je věc, o které jste se zmínila, mě by zajímalo, nás všechny by zajímalo, Jaké máte názory na možnou spoluexistenci Evropské společné rybolovné politiky a regionalizace této politiky, protože jsou to věci, které jsou často v rozporu. Takže bychom měli být daleko zraký, abychom našli řešení. Potom jste se zmínila také o označování výrobku a to jsem samozřejmě rád, ale uh, Zajímalo by mě, jak se na to díváte. Víte už, jakým způsobem postupovat? Máte nějakou představu o lhůtách? Děkuji. Děkuji. Paní Damanáky má slovo na tři minuty, aby odpověděla. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat panu Antinorovi za jeho otázku. Pravda, že se zabýváme těmito problémy. Už jsem říkala, že máme 400 příspěvků ze strany jak veřejného sektoru, tak zainteresovaných stran, které se týkají tohoto dokumentu a v řadě těchto příspěvcích se hovoří o takzvané decentralizaci. Je tady celá řada různých názorů o tom, co by tato decentralizace měla znamenat. Hned od počátku bych chtěla jasně říci, že když hovořím o decentralizaci, tak nehovořím o znovu znárodnění společné rybolovné politiky. Společná rybolovná politika je společnou politikou a tak to také zůstane. Hovořím o skutečnosti, že se musíme podívat na novou smlouvu a jaké kompetence mohou být předány na nižší úroveň. Například nevíme, proč by rada a komise měli investovat hodně eh, času, co se týče velikosti ok sítí. Například ve Skotsku a jinde eh, se loví různé typy trsek, čili v tomto ohledu bychom měli uvažovat o decentralizaci, ale vždy bychom měli brát eh, v úvahu opatření, která jsou ve smlouvě. Je to moje povinnost jako komisařky, kandidátky. Potom jsme měli velice podrobnou diskusi o tom, jak bychom toho měli dosáhnout, eh, aby všechny zainteresované strany byly skutečně zapojeny. Naším celkovým cílem je, abychom měli eh, řešení šitá na míru pro různé eh, oblasti moří, čili pro jednotlivé mořské kotliny a velice ráda s vámi proberu podrobnosti. Chtěla bych probrat, do jaké míry budeme předávat tyto pravomoci, především co se týče označování, eh, certifikací. To je velice důležitá otázka, protože budeme mít možnost, naši rybáři budou moci konkurovat rybářům z třetích zemí, kteří loví ryby v našich vodách, což je velice důležité pro země ve Středomoří. Budeme muset řešit nekalou konkurenci eh, ze třetích zemí. Děkuji. Děkuji. Paní Damanaky. Pan Antinor, chcete využít eh, slovo k tomu, abyste položil doplňující otázku. Není tomu tak, že můžeme přistoupit k paní Rodus ze socialistické frakce. Máte dvě minuty na položení otázky. Děkuji, paní předsedkyně. Vážená paní Damaneky, já bych vás chtěla velice srdečně přivítat a mám velikou radost, že jste mezi námi a těším se už na spolupráci z následujícího důvodu. Vy už celou řadu let jste um, poslankyně a odtud vím, že v čet, velice dobře budete znát problémy, na něž naráží spolupráce parlamentářů s ministry nějakého členského státu. A zároveň víte, že se často snažíme navázat dobrou spolupráci, někdy to obtížné a jelikož vy jste byla na té straně těch členů parlamentu, tak z toho dovozuju, že asi nám to půjde dobře. A nyní otázka. Společná eh, zemědělská politika. Tam se reformuje, není to zadarmo, hodně to stojí. Potřebujeme peníze, aby ta reforma byla jednak solidní a zároveň potřebujeme i prostředky, abychom zvládli i nebo nějakým způsobem zmírnili dopady hospodářské i sociální. Rovněž společná námořní politika bude stát peníze. I když já jsem velice ráda, že se snažíme integrovat naši námořní politiku, protože bez čistých mořských světových eh, vod bez znovu nastolení udržitelného moře, udržitelných mořských prostor. Nebudou už v těch mořích žádné ryby. Jak si představíte, že přesvědčíte eh, vaše spolukomisaře, radu, že stojí za to, abychom se snažili prosadit takovouto politiku a abychom na to měli správné prostředky? Paní Demenaky, máte tři minuty na odpověď. Děkuji. Vážení přátelé, budu pokračovat v tomto boji, protože tady bude skutečný boj. A je to vše o ekonomice. Potřebujeme finanční prostředky. Potřebujeme peníze. A jsem velice potěšená, že se ptáte na tuto otázku v rozpravě, která se bude týkat nových finančních výhledů, které budeme řešit v následujících letech, budeme moci získat finanční prostředky, které potřebujeme. Dobereme se dobrých výsledků, pokud předložíme dobré argumenty, dobrou dokumentaci a prokážeme, že dobře budeme investovat veškeré finanční prostředky, které získáme. Druhá věc, kterou chceme prosadit, je, že chceme mít oddělený rozpočet, oddělené finanční prostředky pro integrovanou námořní politiku. Myslím si, že pro rybolov máme asi ročně jednu miliardu, možná je to méně, čili bych nechtěla používat tyto finanční prostředky, abych podpořila integrovanou námořní politiku. Tam potřebujeme oddělené finanční zdroje a to je v podstatě odpověď na vaši otázku. Co se týče ostatních problémů, budeme dělat vše, co je v našich silách, abychom získali finanční prostředky od jiných eh, generálních ředitelství. V tuto chvíli spolupracujeme například s generálním ředitelstvím pro vědu a výzkum. Už jsem hovořila eh, s komisařem nebo komisařkou eh, pro tuto oblast. Bavíme se o námořním výzkumu, díváme se, jaká je zde situace, budou tady nejrůznější programy, čili snažíme se udělat vše, co je v našich silách, abychom vytěžili to, co nám naše moře a oceány nabízejí. Takže v první řadě budeme mít eh, financování ze strany společenství, ale toto financování bude eh, z oblasti vědy a výzkumu, ne tedy z oblasti námořního dýčí. Potom máme další program, kde budeme spolupracovat s jinými generálními ředitelstvími, především dopravou, protože je tady hodně společného, když se bavíme o námořní politice. Další věc, na kterou bych se ráda zaměřila, musíme optimálním způsobem investovat naše finanční prostředky pomocí IFF a máme také druhý nástroj financování v oblasti IFF. Máme pět možností a celkově se zaměříme na čtvrtou oblast, která se týká trvalo udržitelného rozvoje je nezbytně nutné, abychom využili těch celkem omezených finančních prostředků, které máme k dispozici, aby to bylo kompatibilní s naší politikou. Děkuji. Paní Radus, chcete položit doplňující otázku? Už nemám doplňující otázku, spíš bych se poopravila. My už vlastně jsem to nechtěla já jsem řekla na začátku eh, společná zemědělská politika, úplně to začalo tím. Tedy samozřejmě, že mi tehdy šla eh, o společnou politiku rybolovnou. Eh, Děkuji. A teď za frakci ALGE vystoupí její koordinátor, pan Kalager. Máte slovo na dvě minuty. Děkuji. Chtěl bych v první řadě poblahopřát paní kandidáce, že byla jmenována a Chtěla bych jí popřát hodně štěstí. Velice si cením slova partnerství, které jste použila, které je nezbytné, protože Lisabonská smlouva, i kdyby neplatila, tak zcela jistě partnerství je zcela zásadní. Výbor, komise musí být vyslyšená a vím, že máte hodně zkušeností, které budou užitečné. Hovořila jste o tom velice dobrém základu, který vytvořil váš předchůdce. Já si myslím, že je dobré, abychom v tom pokračovali. Pochopitelně smlouva v podstatě se zabývá otázkou rozhodování také v oblasti rybolovu. Je to oblast spolurozhodování, čili pro společnou rybolovnou politiku je důležité, abyste zdůraznila, jak mají spolupracovat tři instituce a také v dalším sektoru, o kterém se zmínila, to je samotný rybolov. Těto zástupci by se také měli zúčastnit těchto diskusí. Čili bych chtěla, chtěl bych zdůraznit, že vyjednávání, která byla zahájena a tedy skončila před Vánoci, eh, bohužel ten závěr nebyl úplně úspěšný, tak bych vás požádal, abyste se zaměřila především na skutečnost, že nemáme žádnou dohodu o makrelách s třetími zeměmi. Unilaterálně mohou být rozhodnuty velikosti populací a v podstatě to řešíme například s Norskem, je to důležité pro pelagické ryby. Chtěl bych zdůraznit, že v budoucnosti byste měla mít praktický přístup k těmto diskusím, než by tady mohli selhat. Není mikrofon. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τα καλά τους λόγια. Θέλω να επιβεβαιώσω αυτό που είπε πριν και... Chtěla bych poděkovat všem kolegům za laskavá slova, ale chtěla bych ještě opakovat, pro, co řekla paní Roda z minulosti. Já jsem vlastně po celý svůj dospělý život byla poslankyní a proto já zcela velice dobře chápu, jak je důležité a jednak obtížné pro poslance být jednak kreativními, politickými a zároveň jednat s exekutivou, pokud tedy komisi považujeme za tu exekutivní složku. Doufám, že budu pokračovat v tom, že se budu schopna vžít do situace um, poslance a zároveň zvažovat věci z hlediska poslanské sněmovny. To zde potrhuji, protože se domnívám, že opravdu komise a parlament musí spolupracovat velice partnersky, zároveň i s radou v zájmu nacházení opravdu nejlepších řešení pro tu novou rámcovou dohodu a nejkonkrétně k otázce pana Galagara. Já bych tady odpověděla, že je to taková šťastná náhoda, že komise právě započala s dalším kolem vyjednávání s Norskem DG Mary, čili um, námořní ředitelství, začalo jednat, pak by to bylo přerušeno, Není to lehké, Norsko je velká sousední země a Norsko komisi velice zajímá, nikoli z hlediska rybolovu. Nás Norsko zajímá rovněž z hlediska energetického eh, práv eh, mořských práv, proplouvání lodí a tak dále. Tedy já jsem velice ráda, že právě znovu eh, byla ta jednání započata. Eh, důvody, pro které bylo jednání přerušeno, tady byly naznačeny. Docházelo k mm, rozporům týkajícím se eh, například pelagických ryb a práv, jejich výlovu, Eh, jiné ryby rovněž, které se přesouvají stále dále na sever, nikoli z důvodu pouze z důvodu klimatických změn, ale i z jiných důvodů. A otázka zní, jakým způsobem můžeme najít takové kompromisní řešení, které mm, uspokojí všechny. My víme, že role úloha Norska je pro Evropskou unii velice důležitá, tedy Máme určité roční kvóty, roční plánování. Norsko chce být rovněž účastno toho procesu nastavování kvót. Tedy je to velice důležité. Sousední státy musí neustále s Evropskou unii vyjednávat a pro nás je rovněž zásadní, abychom k nějaké dohodě dospěli a já doufám, že ta dohoda již dosáhneme. Bude nejlepší z možných a že se bude týkat jak tresky, Farojských ostrovů a rovněž Norska jako tak. Děkuji. Pan Gallagher, jedna minuta na doplňující otázku. Děkuji mnohokrát. Pokud se zaměříme na svoji země, tak 80 loďstva je méně než 15 metrů dlouhých. To znamená, že máme menší rybářské eh, lodě a máme pobřeží, které je velice důležité pro společenství. Nemáme žádné alternativní způsoby obživy v celé řadě oblastí, čili bych chtěl slyšet od paní kandidátky, zda, až bude dělat revizi společné rybolovné politiky, budete jasně definovat výjimky pro takovéto oblasti a také je tady poradní orgán rady, ten se hrál velice důležitou úlohu během posledních let a chtěl bych slyšet, zda byste dala podporu, tak jak jste naznačila, tomu, aby tito lidé byli ustaveni doslova ze zákona, protože se hrávají velice důležitou úlohu, protože podporují tento přístup. Eh, Paní Damanake, minuta na odpověď. Pane, pan Gallagher se dotkl velice závažné záležitosti. Já k tomu mohu říct pouze to, že se to netýká pouze Skotska. Existuje mnoho dalších zemí, kde většina plavidel, to jsou plavidla malá. 80% rybářského potenciálu Evropské unie, to jsou plavidla kratší 12 metrů, tedy mohou my je můžeme kategorizovat jako malý rybolov. Potřebujeme tedy se soustředit na tuto politiku. Nyní nemohu zacházet do podrobnosti, ale budeme mít oddělenou politiku pro malá plavidla. To je důležitá věc my ji musíme řádně probrat, když budeme zvažovat reformu společné politiky rybolovu. Já se domnívám, že je možné najít nejlepší možné řešení, abychom spolupracovali o těchto věcech. Děkuji ještě jsem zapomněla říci, že v doplňující otázce nemůžete zavést žádnou novou otázku. To není možné. Paní Leven má slovo na dvě minuty, aby položila svou otázku. Paní Leven, koordinátorka frakce Zelených. Děkuji mnohokrát, paní Damanaky. Blahopřeji vám, že jste byla kandidována do této velice důležité funkce. Chtěla bych vám říct, že 71% naší planety je pokrytá oceánem a ryby jsou klíčovými aktéry v námořských ekosystémech, na kterých všichni závisíme. Také co se týče absorpce CO2. A vytěžení ryby vede k tomu, že je tady hodně predátorů, eh, došlo k vymření některých druhů eh, během posledních 50 let a naše námořní politika zde sehrává velice důležitou úlohu, musí stabilizovat eh, námořní ekosystémy. Paní Damanaky, uvědomujete si, že dotace byly hlavním hnacím motorem stávající situace. Došlo v podstatě eh, k vyplnění řady populací. A jak chcete snížit tyto námořní kapacity a využít stávající zdroje v případě stávajícího lidstva? Jsou to společně sdílené přírodní zdroje. Byla byste pro, abychom zavedli jak ekologická a sociální kritéria, která by rozhodla, která loďstva nemají být používána a která naopak mají právo na rybolov. Myslíte si, že by byla dobrá myšlenka dát prioritní přístup těm, kteří využívají nejlepší rybolovné eh, praktiky, které nezasahují eh, negativně do ekosystému, které také naplňují pravidla a předpisy a přispívají místní ekonomice. Jste pro legislativní přístup, abychom snížili tyto kapacity, anebo chcete, aby to rozhodl trh? A pokud ano, tak do jaké míry? Paní Damanake, tři minuty na odpověď. Děkuji mnohokrát za tuto otázku, paní Levin. Plně souhlasím Eh, s fakty, která jste předložila. Je to popis situace, kde skutečně došlo k nadměrnému eh, snížení některých eh, populací ryb. Máme vědecké důkazy o této situaci a musíme tento problém řešit. Musíme tento problém řešit takovým způsobem, a nyní bych chtěla říci, že 40 populací se nachází především v oblasti pobřeží Evropské unie, čili musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom zajistili, aby právě i populace, která žije na pobřežích, reagovala na tuto situaci. Musíme zajistit trvale udržitelný rozvoj, musíme také zavést sociální opatření, protože sociální dopady by neměly být devastující pro místní obyvatelstvo. To také záleží na trhu, to je důvod, proč jsem zde, proč máme evropskou politiku pro rybolov, proč chceme regulovat situace, abychom dosáhli trvalé udržitelné situace, abychom mohli zajistit budoucnost, o které s ním také já, abychom mohli zajistit, že rybáři budou moci lovit ryby konstruktivním způsobem, aniž by to mělo negativní dopad na životní prostředí a na obyvatele, kteří žijí na pobřeží. Jak toho chceme dosáhnout? Sama jste navrhla několik nápadů, se kterými souhlasím. Financování musí být cílenější. Není možné, abychom dále poskytovali financování eh, na budování nových lodí, tak jak tomu bylo v minulosti. To musíme ukončit. Musíme naopak financovat eh, modernizaci našeho lodstva, aby všichni rybáři měli náležité vybavení a nástroje. Pokud budete mít skutečně dobré rybářské vybavení, to znamená vybavení, které zajistí selektivní rybolov, tak snížíme objemy výmětu a snížení obět výmětu je skutečným klíčem a klíčovým cílem. Musíme se tedy zaměřit na ty lodě, které se chtějí modernizovat, ať už jsou malé nebo velké. Dovolte, abych eh, dala další příklad. Pokud rybáři budou respektovat pravidla hry, tak je musíme také odměnit. To s vámi naprosto souhlasím. To je také důvod, proč decentralizace a regionalizace nejsou pouze prázdnými slovy. Musíme se podívat na to, co můžeme udělat v praxi, jak můžeme ocenit a odměnit ty, kteří splňují pravidla hry. Dokonce eh, nové nařízení v oblasti nezákonného, nehlášeného, nerokovaného rybolovu by to mělo naplnit. Minuta na doplňující otázku. Děkuji. Stále bych ještě chtěla více slyšet o tom, co si myslíte o snížení kapacity loďstev. Já nevím, máme asi 50 nad touto kapacitou v některých segmentech, čili jak bychom měli nejlépe postupovat. Myslíte si, že by bylo užitečné využít kritérium trvalé udržitelného rozvoje v tomto procesu? Paní Damanek, jedna minuta. Chtěla bych říci, že nástroje, které jsme používali v minulosti, například eh, lodě, které byly vyřazeny z provozu, nebyly náležitě respektovány a naprosto chápu vaši kritiku. Takže se musíme zaměřit eh, také na oblast TAC, což je, jsou kvóty, eh, kolik ryb může být vytěženo. Čili budeme financovat taková opatření, která, jak jsem říkala, zajistí trvalý udržitelný rozvoj což je otázka také snížení rybolovných práv. Dokonce, když máme kvóty, takzvaná TAC, která jsou vytvořena k tomu, abychom měli menší objem výmětů, tak eh, možná naše politika vypadá složitě, ale jak jsem říkala, musíme se zaměřit na trvalý udržitelný rozvoj. Děkuji. A teď pan Groberči, koordinátor ECR. Děkuji bardzo. Děkuji. Paní komisařko, z hlediska toho, co jste nám právě nyní řekla o segmentaci politiky řízení, eh, kvótami a našimi zdroji, bych se chtěl zeptat. V rámci té politiky, jež byla doposud realizována a prezentována Evropskou komisi a od odcházení a vlastně kompromitace systému toho, jak byly nasazovány kvóty na zdroje a odcházení od toho principu, z toho, od toho, jak řekl pan komisař Boč. Budete pokračovat v tom, že se bude eh, odcházet od té koncepce těch kvót a bude se přecházet například k segmentaci flotil či eh, k tomu, že budou určité dny pro výlov určitých ryb a tak dále a dále. Když jste ve své písemné odpovědi se dotká Balckého moře, tak já jsem se vás chtěla dotázat. Ty pelagické druhy ryb v Balckém moři, výlov těchto pelagických druhů a zejména industriální, nekonzumní výlovy, zda budete se soustředovat na tímto tématem, protože to jsou ty nejškodlivější výlovy. 80% se zpracovává na rybí moučku a vlastně se to jenom používá například pro výkrm, um, ať už na farmách, například kuřecích či jiných a um, panga, která se k nám dováží e, z jiných východních zemí, ta se pak podává u nás u stolu. Tedy chtěla jsem se zeptat, zda se budete snažit omezit tento průmyslový výlov a e, vybízet k, k tomu, aby se to používalo k lidské, k lidské konsumci, spotřebě. Paní Damanaky, tři minuty. Vy jste se zde dotkl otázek, jež jsou vlastně srdcem naší debaty. Debaty, jež se týká tady, když mluvíme o tom, že bychom měli omezit intenzitu rybolovu. Já tady nechci jakoby přeskakovat už do další etapy, ale chci odpovědět velice zpříma. Já se nedomnívám, že existuje jeden jediný nástroj, jež by si dokázal poradit se všemi možnými scénáři, se všemi možnostmi, jež se nabízí pro rybolov v Evropě. Pokud by existoval takový uh, univerzální nástroj, pokud s ním například přijdete. Já vám mohu slíbit, že jsem ochotná jej přijmout, ale zatím byste mě musel těžce přesvědčovat, protože já už nějakou dobu po něm pátrám a není to tak jednoduché nahradit systém kvót. Například omezováním intenzity rybolovu jako takového. Ano, je samozřejmě možné snížit intenzitu rybolovu, snížit objem výmětu, to je pozitivní, ale není to úplně taková jednoduchá rovnice. Já to řeknu konkrétně. Pokud například lovíme neselektivně, máme více druhů, které lovíme. Pak, když snížíme intenzitu rybolovu, tak je to nejlepší způsob. Avšak pokud naopak máme jeden cílový druh, jež je loven nějakou flotilou, tak tam musíme využít jiný vhodný nástroj a tam ještě taky a kvóty bohužel nějakou dobu budou muset vydržet a budeme muset uvažovat, jakým způsobem můžeme sladit všechny různé nástroje a kde který použít. Já chápu, že omezení intenzity rybolovu a Eh, právě řízení eh, tímto způsobem nám poskytuje určité výhody a já se zamyslím nad tím, jakým způsobem nám to pomůže. V Balckém moři tam spolupracujeme s regionálním poradním výborem. Tam je výborná spolupráce a měli jsme i případy, kdy generální ředitelství, a já doufám, že brzy mu budu velet, přijal doporučení Baltské rady, nejen z hlediska vědeckého bádání, ale i na doporučení. A já doufám, že budu brzy schopna odhalit nový program, novou koncepci řízení pelagických druhů v Baltském moři. Snažíme se vypracovat nový program pro tuto problematiku a to nám umožní si poradit s těmi dalšími aspekty. Já jsem pro víceleté programy, protože to nám umožňuje dosáhnout určité stability nejen v, z hlediska ryb, ale i z hlediska právě rybolovných eh, společenství a Pobalská rada rozhodně bude byla tam. Paní komisar... Ještě jedna minuta na doplňující otázku. Mm, kterou eh, paní odpovídá. Vy zde odpovídáte u eh, písemných v tom písemném prohlášení. Mluvíte o víceleté koncepci pro výlov lososa v eh, Pobaltském moři, ale základním um, druhem v Pobaltském moři je treska. Eh, máte i koncepci řízení pro tresku, počítáte s ní, anebo to tady jde nějaká chyba, že jste se soustředila na lososa. Pokud ne, tak prosím řekněte ještě pár slov ohledně. Na Jedna minuta na odpověď. Eh, Ale my už máme víceletý program k tresce a ten je vypracováván. My neustále docha- provádíme takový přeskum, přehled, implementujeme jej a pokud tam něco je v nepořádku, tak já se na to podívám. A právě, že víceletý program pro lososa zatím neexistuje, to je nová iniciativa, kterou potřebujeme, které potřebujeme. Děkuji. A za frakci GUE má na dvě minuty slovo pan Ferreira. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko, paní kandidátko na komisařku. Několikrát ve svém vystoupení jste se zmínila o nadměrné kapacitě loďstev. Říkáte, že by bylo možno lovit méně a zvyšovat výnosy. Dovolte, abych řekl, že v tomto ohledu existují velké rozdíly mezi zkušenostmi jednotlivých členských států. Portugalsko snížilo své loďstvo o 36% za 10 let a úlovky o 40%. Ve stejném období Francie, Irsko, eh, Nizozemsko a Spojené království zvýšilo svou kapacitu o 12 až 30%, Španělsko o 10%. Situace se mění, je odlišná v jednotlivých zemích, což není uvedeno v zelené knize. To, že by se omezilo loďstvo ve v Portugalsku, by nevedlo ke zvýšení výnosnosti. Všechny ty problémy s výnosností, které musí sektor řešit, eh, jsou spojeny s růstem nákladů, výrobních nákladů a způsobem, jakým se prodává v tomto odvětví. Evropská komise před dvěma lety navrhla pouze jediné opatření, když vrcholila krize, a to bylo prostě rozbít flotilu, rozbít loďstvo. Jaká opatření budete uplatňovat vy, aby se zvýšily výnosy rybolovu? Paní Demenek má slovo na tři minuty. Naše Rybolovná politika je společnou rybolovnou politikou, což je zmíněno také ve smlouvách a pochopitelně budu respektovat tuto skutečnost. Nicméně musíme se podívat na konkrétní situace v jednotlivých členských státech a musíme v praxi řešit konkrétní problémy a navrhnout řešení. Je pravda, že Portugalsko snížilo eh, svůj počet lodí, Eh, v Evropské unii ten průměr byl 2% ročně, ale eh, v Bulharsku to byl dvojnásobný počet. Je tady problém s produktivitou, musíme se podívat na konkrétní statistické údaje, musíme se podívat, co je možné nejlepší řešení. Ale to řešení musí spadat do společné rybolovné politiky. To je jediná možná cesta. Nebudu otevírat dveře znárodňování rybolovné politiky, protože Nejen, že si myslím, že by to byla kontraproduktivní a nebylo by to smysluplné z ekonomického hlediska, ale také by to přineslo řadu problémů. E, nyní, co se týče těch e, skutečně neblahých čísel, tak ta poukazují na to, že Portugalské loďstvo e, se skládá především z velice malých rybářských lodí. To znamená, že musíme připravit novou politiku pro tyto malé lodě, aby zde byl skutečný stimul, aby tito rybáři modernizovali svůj typ lodí. Musíme se podívat na to, jak poskytnout stimuly a zajistit, aby eh, míry rybolovu mohly být eh, ponechány. Můžeme spolupracovat s generálním ředitelstvím pro regionální rozvoj, abychom vytvořili stimuly pro vytváření nejrůznějších chladicích, boxů a mrazáků, aby tímto způsobem výlovek mohl být eh, zachován. Musíme se také obrátit na organizace výrobců. Vím, že tam nespadají všichni eh, rybáři, nicméně v Evropské unii pokrývají 70 Opět neznám číslo pro Portugalsko, ale vím, že je odlišné od toho evropského průměru, což je 57 Čili potřebujeme se podívat na jednotlivé situace v členských státech. Já mám dojem, že problém, který řeší Portugalsko, především to se týče pobřežní politiky, ve srovnání se středomorskými zeměmi, musíme se podívat především na situaci malých rybářů. Budou tady určité výjimky, když se podíváme na kontrolu ze strany Evropské unie, tak už tady existuje jedna výjimka v případě těchto malých rybářských lodí, protože ty nemusí uplatňovat eh, tato pravidla okamžitě. A děkuji. Doplňující otázka ještě jednu minutu. Děkuji. Já trvám na tom, jak bychom mohli navýšit výnosy rybářů a opakuji otázku, kdy se zreviduje společná organizace trhu. V tom dokumentu, který jste nám poslala, říkáte, že si myslíte, že eh, VTO je součástí reformy, globální reformy. V tomto balíčku globální reformy mohou být eh, různé fáze na aplikaci různých částí tohoto balíčku. Já si pamatuji, že o reformě této organizace došlo už v minulosti. A kdy se tedy přistoupí k této společné reformě, nebo reformě společné eh, organizace pro rybolov? Ano, děkuji. Je pravda, že reforma společné organizace trhu v oblasti rybolovu má spoždění. Ale měli jsme pocit, že musíme vytvořit novou CMO, která by vzešla z reformy rybolovné politiky. Já si myslím, že tato reforma musí být novou reformou, čili budeme muset kombinovat dvě věci. Bylo by tedy dobré nejdříve udělat reformu rybolovné politiky a potom se zaměřit na tuto organizaci trhu. Čili Budou zde probíhat reformy, ale tyto reformy by měly využít nejlepších nástrojů společné rybolovné politiky. To chci zdůraznit, že je to společná rybolovná politika, abychom vytvořili nejlepší podmínky. Nechceme segmentaci v jednotlivých členských státech, nechceme, aby se prosazovaly různé partikulární zájmy, například velkých lodí oproti malým lodím. Teď má slovo na dvě minuty pan Ferič, koordinátor skupiny EFD. Děkuji, pana, také se že jste přesvědčena, že společná rybolovná politika je velký úspěch, že má solidní základ. Z britského pohledu to nebylo nic jiného než totální katastrofa. Ztráta desítek tisíc pracovních míst, protože jsme přistoupili ke společnému trhu a nyní britská flotila, které se povoluje pouze lovit méně než pětinu z hlediska hodnoty na našich, to, co považujeme za své územní vody. Čili vlastně my odevzdáváme, něco, co právem patří nám. A tady bych rád citoval kolegu, který, našeho generála, který říká, že naše flotila má dovoleno pouze vylovit 7% ryb, které žijí v našich mořích. A e, výměty e, a jejich objem, to je strašné a právě Britové na tom e, přicházejí zkrátka. A navé, navíc v Británii, ve Francii se daří výborně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 mořskému sportovnímu rybaření. Já o tom vím, já jsem jeden takový e, člověk, který má toho koníčka, všemu se daří a najednou tady máme článek 47 z ničeho nic a snaží se nás regulovat, kontrolovat právě rekreační e, lovení ryb je najednou pod přísnou kontrolou a tady alespoň jednou Evropský parlament jednal velice rozumně a řekl, že by si mohli členské státy určovat e, vlastní politiku, avšak někdo uhodil pěst šesti do stolu, komise řekla ne, my budeme mít všechno pod kontrolou a moje otázka zní, je to vaším záměrem eh, na těch nejbližších pět let, abyste zavedla kontrolu rekreačního eh, lovení ryb? Paní Demeneky, tři minuty. Σέβομαι απολύτως τα στοιχεία του κυρίου βουλευτή. Ano, tady zazněla určitá fakta od pana Faradže o situaci v Spojeném království. Já však nemohu souhlasit s tím, že došlo ke zhoršení situace z důvodu evropské politiky v oblasti rybolovu. V celém světě narážíme na problémy, rovněž v každém našem členském státě, jež má nějaké moře nebo kontakt s rybolovem a snažíme se s ním porádit, jak co nejlépe umíme. Pokud mi dáte tu čest a pod podpoříte mě, tak já nebudu žádný členský stát diskriminovat. Tedy tady nemohu souhlasit, že jedna země je tady, přichází zkrátka, někdo jiný na něčem vyhrává. Já nebudu mezi zeměmi rozlišovat, já se budu snažit nacházet univerzální řešení, jež se budou týkat všech moří a zároveň budu počítat s určitými regionálními aspekty a rekreační uh, lovení ryb. Já nemám v úmyslu zahrnout tuto oblast do své politiky způsobem, jež by se týkala více rozemí. Já už se domnívám, že v každém členském státě existují předpisy, kontroly a tady je příslušné, aby si to každý stát řešil samostatně. Tady budu zcela mluvit zcela jasně a upřímně. Výsledky eh, rekreačního lovení ryb se rovněž musí brát v úvahu kdykoliv naši vědci se snaží odhadnout úroveň rybích populací. Oni to musí vzít v úvahu, aby nám podali nejlepší, nejpřesnější obraz například britských eh, rybích populací, ale komunitární regulace tam nebude. V případě bych rád, paní komisařko, nabídl, že by bylo velice užitečné, abychom si alespoň pro jednou provedli řádnou analýzu nákladů a e, výhod a mm, e, míry, jako rekreační rybolov přispívá e, k například cestovnímu ruchu a k hospodářství. Máme tam hotýlky, e, dopravu a to je mnohem silnější přínos než například komerční rybolov. Takže to bych rád viděl a zároveň posouzení dopadů, jež nám zjistí, zda některé e, tyto návrhy by nás něco stály. Například pronájem lodí, jiné obchodní aktivity by přišly o obživu život, tedy plnou analýzu nákladu a výhod. jedna minuta. Pane Faradži, já s velikým potěšením bych takovou analýzu přivítala eh, ve všech aspektech naší politiky. Tady si myslím, že je to jedna ze slabých stránek našich politik, že často eh, pracujeme s možná nepřesnými údaji, nebo často vyhodnocujeme různé aspekty až ex post, až po té, co máme nějaké důkazy o něčem. A já vám slibuji, pokud podpoříte mé jmenování komisařkou, tak budeme analyzovat všechny aspekty společné rybářské politiky a u rekreačního um, rybolovu. Tady se trochu zdráhám prosazovat tuto analýzu, protože to by mohlo vyslat um, signál, že bych si přála, aby tam byla nějaká legislativa a já takový dojem nechci vzbuzovat. A jako poslední v prvním kole dostane za nezařazené slovo na dvě minuty pan Le Pen. Paní kandidátko na komisařku, ve svém písemném sdělení říkáte, že chcete vyvážit loďstva a zdroje a hra, hájit eh, drobné rybáře. 20. října minulého roku Rada eh, přijela program postupného snižování cel rybolovných výrobků. Zatímco přes 70 eh, rybolovných produktů je dováženo, musíme říci, že rybářství prochází opravdovou krizí. A Zatímco evropští rybáři musí podléhat a plnit velké kvóty, tak eh, dovozové ryby žádnému takovému omezení neod, nepodléhají. Myslím si, že toto je na úkor eh, drobného rybářství, jak na severu, tak na jihu. A především eh, to jde proti ochraně těchto zdrojů ryb, což je hlavním cílem. Víte, že rybáři mají velký strach z dovozu ilegálně lovených ryb. Jaká konkrétní opatření, účinná opatření chcete přijmout, abyste bojovala proti nelegálnímu rybolovu? protože když jste přistoupila, nebo když přistoupíte na snížení cel, tak eh, podpoříte tento typ rybolovu. Děkuji paní Damanaky, tři minuty. Děkuji, děkuji pane Le Pen za tuto otázku. Víme, že máte rodinnou tradici v oblasti rybolovu. Vím, že i vy sám jste amatérským rybářem, takže si velice ceníme vaší znalosti situace. Nechtěla bych, aby komise byla zodpovědná za tuto oblast, protože zodpovědnost leží na členských státech. Nejedná se o sektor, který je předmětem komunitárního rozhodování a já rozhodně nechci, aby tomu tak bylo v budoucnosti. Co bych ale chtěla říct? Jako komisařka musím čelit eh, následkům a dopadu rybolovu na životní prostředí dopadu všech těch lodí a rybářů a nebudu dělat žádné rozdíly, ať se jedná o malé nebo velké lodi. Pokud znečišťují životní prostředí, tak s nimi budeme zacházet stejně. Nemůžeme vycházet z toho, že některým lodím budeme ulevovat, protože velká loď nemusí nutně být velkým znečišťovatelem, pokud je správně vybavena. Například emise CO2 a další emise, to je relativní pojem. Musíme se na to podívat případ od případu a já se pokusím být co nejspravedlivější. Pokud jde o otázky zavádění naší politiky, to je velmi důležitá věc. Já musím v každém případě říci, že nové nařízení, které bylo přijato, nám umožňuje zlepšit systém a uplatnit eh, co nejpřísněji pravidla pro rybolov. Já doufám, že aplikace tohoto systému nám umožní dospět k lepším výsledkům. Toto nařízení, eh, které spočívá na systému bodu, v podstatě obsahuje celou řadu vnitřních pravidel, zjednodušuje situaci a dává inspektorům možnost provádět skutečné kontroly a Obsahuje také pobídky, motivace k dodržování pravidel, protože dává prémii, bonus těm, kteří pravidla hry dodržují. Takže eh, v minulosti jsme měli velké problémy, pokud jde o dodržování pravidel. Já to uznávám. A teď chceme pokročit vpřed. Uznávám, že jsme tedy měli velké problémy, i dokonce účetní dvůr to velmi kritizoval. Musíme se podívat na to, jakým novým způsobem bychom mohli tento systém vyřešit. Eh, pan Le Pen chce ještě využít eh, své, svého práva na doplňující otázku? Já děkuji za to, že jste se zmínila o mém rodinném původu, protože můj otec a můj dědeček byli rybáři, já sám nemám amatérskou zkušenost, ale odbornou zkušenost z mládí jsem s nimi eh, lovil a vím, že je to velmi těžká práce. Francouzští rybáři jsou proti převoditelným kvótám, protože to vede vlastně k zániku malých rybářských plavidel. Eh, Borg, bývalý komisař pro rybolov, eh, byl pro. Jak se díváte vy na ty individuální převoditelné kvóty? Pokud bude vytvořen trh s kvotami, bude vyhrazen pouze Evropanům, co by zabránilo evropské firmě, aby si koupila tyto rybolovné kvóty a prodala je nějaké třetí zemi anebo nějaké firmě ze třetí země. Děkuji, paní Damanaky, jedna minuta. Když jsem hovořila o vaší rodinné tradici, tak eh, jsem měla na mysli především to, že váš otec vykonával tuto činnost za velmi obtížných podmínek. Ale vy jste se zmínil o individuálních převoditelných kvótách. To je samozřejmě velmi důležitá otázka v současné době. Zatím ještě tento systém Evropské unii nemáme, jak víte, ale je to systém, který se uplatňuje v některých zemích, například v Dánsku, eh, které se domnívám, že s těmito omezeními pro převod těchto kvót ten systém dobře funguje. Máme i příklady ne tak dobrého fungování systému. Například eh, v zemích, eh, kde vidíme, že to vede ke katastrofálním důsledkům. Já si myslím, že to je věc, kterou bychom měli řešit, když eh, budeme hovořit o zelené knize. Já a priori nemohu být eh, proti tomu, aby toto právo bylo uplatňováno, protože to mohou dělat členské státy, je to v jejich kompetenci, já do toho nemohu zasahovat. Ale souhlasím s tím, že na evropské úrovni musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom neměli koncentraci těchto zdrojů, což by mohlo být opravdu katastrofické pro rybolov. A teď zahájíme, říká předsedkyně, druhé kolo, kdy vystoupí zástupci politických frakcí. Na jednu minutu má slovo paní Petra Nevis. Děkuji. Dobré ráno, děkuji. Děkuji, chci poděkovat paní Damanaky, chtěl bych vám popřát hodně štěstí a úspěchu Eh, reforma v roku 2002 zjistila, že v oblasti rybolovu jsou velké problémy a v podstatě řada věcí se nevyřešila. Jsou tady přílišné investice, je tady přílišná kapacita ryb, která se těží. A v této chvíli není řádný popis těchto fenoménů. Také se tady řeší otázka výmětu. Velice často se používají špatné řídící systémy. Takže myslíte si, že následná reforma by měla být hlubší? Jaké jsou vaše priority v rámci následné priority a jakým směrem by se měla ubírat eh, k úrovni decentralizaci, rozhodování, diverzifikaci řídících modelů? Prosím, máte dvě minuty na odpověď. Eh, Děkuji mnohokrát. Chtěla bych poděkovat paní Neves za její otázky. Vím, že jste odpovědná za něco, co je nesmírně složité. Vím, že připravujete zprávu k zelené knize a vím, že řešíte už stovky pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. Neměla jsem ještě možnost přečíst si všechny pozměňovací návrhy, pokud vím, je jich více než 300, ale Podívala jsem se na návrh vaší zprávy a myslím si, že tady je celá řada velice dobrých nápadů, které bych chtěla vzít v úvahu. Čili jak to chceme zajistit? Naší prioritou je, abychom zjednodušili naši legislativu, aby byla účinnější a efektivnější. Možná někteří z vás řeknou, že se snažím zajistit nemožné. Nicméně držím se řecké tradice, geometrie a snažím se dělat vše, co je v eh, mých silách. Snažíme se brát v úvahu nejrůznější zájmy, když je tady střed zájmu, to všichni víme. Máme tady zájmy ze strany spotřebitelů, rybářů, velkých, malých rybářů, dále průmyslu, ale i zpracovatelského průmyslu. A to nezmiňuji ani cestovní ruch, který je na pobřežích eh, musíme nastavit rovnováhu. To si pochopitelně všichni poslanci dobře uvědomují. Tyto priority mohou být eh, spojeny s těmi čtyřmi názvy, které jsem použila ve svém úvodu. Eh, musíme zajistit trvalý udržitelný rozvoj, musíme také zvýšit demokratickou odpovědnost, která se musí zabývat také regionalizací a decentralizací, o které jsem se zmínila. Dále se pokusíme zajistit lepší naplnování pravidel a chceme také zajistit nejlepší možné nástroje v dané politice. Musíme to zajistit spolu ruku v roce. Děkuji. Na 30 vteřin ještě máte možnost položit doplňující otázku. Hovořila jsem o popisu a o umístění loďstva. Musíme nastavit rovnováhu mezi loďstvy, které jsou učeny na rybolov u pobřeží a i na otevřeném hlubokém moři. Já si myslím, že v budoucnosti toto rozlišení bude nutné. Další otázka se týká manažerských modelů, modelů zprávy a řízení. Chcete investovat do studií a zhodnotit, jak jednotlivé modely fungují? Prosím, máte 30 sekund. Myslím si, že toto rozlišení mezi rekreačním rybolovem a průmyslovým rybolovem je jednoduchý. Podle mého názoru rekreační rybář je člověk, který neprodává svůj úlovek a rozdíl mezi malými eh, loděmi a velkými rybářskými loděmi, eh, to je něco složitějšího, to budeme muset probrat v rámci naší společné rybolovné politiky. Do této chvíle jsme používali kritérium velikosti lodi. A také nedovolujeme, aby malé lodě měly tažné sítě. Pan Milána, jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Paní Damanaky, vítejte. Jsem ráda, že jste velmi efektivní, když odpovídáte na otázky ústně. Jste efektivnější, než když odpovídáte písemně. To ukazuje vaše zkušenost jako poslankyně. V Evropě se konzumuje asi pět tisíc tun ryb každý rok. Politika, která se vyvinula v uplynulých letech, ukázala, že má určité rezervy a komunikace a Komise sdělila parlamentu své záměry v této oblasti. Nás by zajímalo, zda souhlasíte například s tím, o čem přemýšlí parlament. To znamená, že potřebujeme zvláštní nařízení pro toto odvětví, potřebujeme specifické zdroje a finanční prostředky, jak v rámci tohoto fondu, tak i v rámci specifického fondu. Paní Damanake, dvě minuty. Děkuji, pane Milána, za vaši otázku. Otázka akvakultury, o níž jste se zmínil, to je otázka, která je předmětem zprávy, která bude předložena v blízké budoucnosti. Velmi jasně musím říci, že musíme více rozvíjet akvakulturu v Evropě. Stačí říci, že v současné době produkujeme pouze milion dvěstě tisíc tun a 5,5 eh, vyvážíme. Akvakultura v uplynulých letech eh, se rozvinula o žádná celá jedno procento za rok. V jiných oblastech došlo o zvýšení o 4 až 5 Spousta orgánů se zabývá těmito věcmi, ale musíme se více snažit o koordinaci produkce členských států. Já se na to zkusím podívat s členskými státy, jakým způsobem bychom mohli spolupracovat a budeme o tom diskutovat v rámci zelené knihy. Abychom se podívali na možnost mít společnou politiku pro akvakulturu a samozřejmě finanční nástroj, který by tomu odpovídal. Děkuji, máte ještě 30 vteřin na doplňující otázku. Ano, velmi stručně. Já bych eh, chtěl, abyste podpořila myšlenku, že v tomto sektoru musíme zavést jasnou reformu předpisů. V současné době politika akvakultury je obsažena v desítkách a desítkách různých nařízení. My bychom chtěli racionalizovat tento text a mít eh, specifické nařízení. Souhlasíte? 30 vteřin odpověď paní Damanaky. Souhlasím, plně souhlasím s touto myšlenkou. Je zde celá řada oddělení, celá řada ředitelství, které se zabývají akvakulturou, zdravotnictví, životní prostředí, doprava. Samozřejmě nechceme se vměšovat do aktivity jiných odvětví, jiných rezortů, ale musíme vyvinout toto úsilí, musíme se skoordinovat, aby se posílil tento sektor. Plně tedy souhlasím s touto myšlenkou. Děkuji a teď má na jednu minutu slovo místo předseda Haglund. Děkuji, paní předsedkyně, paní budoucí komisařko. Já bych rád se dozvěděl víc, jak nahlížíte na vztahy a dohody Evropské unie a třetích zemí, lidská práva, jež my chceme prosazovat globálně, například když máme dohodu s Gineou, kterou jsme zamítli. Chtěl bych slyšet váš názor. Tam byly historicky ještě jiné situace, u nich došlo k témuž. A pak, když máme rovněž škody, které ptáci, například kormoráni, působí pro malé ryby. Děkuji. Na jednu minutu má slovo paní Damanake. Co se týče mezinárodních dohod, tak tam bych ráda řekla, že je možné mnohé vylepšit, zdokonalit. Tam musíme doladit tu naše, naše politiku a právě reforma společné politiky rybolovu tam musí být v tom integrována. 50% našeho rozpočtu je vyhrazeno pro mezinárodní dohody. Tedy tam máme manévrovací prostor a můžeme ty dohody upravovat takovým způsobem, aby posloužily zájmům jednak našich rybolovných sektorů a zároveň třetích zemí, jež se nacházejí ve velice obtížné situaci mezi jinými z hlediska lidských práv. Tedy tam musíme těchto zdrojů využít a já vítám rozhodnutí Evropského parlamentu ohledně dohody s Gineou. To byl takový klíčový vklad Evropského parlamentu. Já jsem upřímně přesvědčena o tomto a tady musíme vést řádnou diskusi o naší politice. Lidská práva musí být jádrem dohod, jež podepisujeme a mohou prospět všem. Nikoli pouze rybolovu, ale rovněž těm partnerským zemím, které z toho mohou těžit. Často tyto země eh, těchto dohod nejsou schopny využít, ale musíme pokračovat dále. Just... Přece vteřina doplňující otázku. Děkuji. Ano, děkuji za velice jasnou odpověď, ale mohla byste se ještě dotknout těch um, pravců. E, ano, mluvíme o kormoránech a um, jiných uh, dravcích tuleních to vlastně už není v mé pravomoci, to spadá do pravomoci české členských států. Každý stát může jednat, jak považuje za nejvhodnější. Nicméně, když přijde k tomu, co mohu v té věci udělat já, nebo když jsem říkala, že je to odpovědnost členského státu, to se týká hlavně těch kormoránů. A u Tuleniu máme politiku a ta musí být řádně implementována. V příštím roce budeme snad mít možnost eh, zadat dopadovou studii právě v rámci ředitelství životního prostředí a rybolovu, abychom posoudili eh. Děkuji mnohokrát. Paní kandidátko, řekla jste na úvod, použila jste frázi, důvěryhodnost politiky je ohrožena, když jste hovořila o naplňování pravidel tak bych jenom navrhli, že společná rybolovná politika nemá vůbec žádnou důvěrhodnost ve Skotsku, protože snižujeme už téměř 30 let a pouze to pro nás znamená ekonomické, sociální ztráty v našich komunitách. Můžete nám říct si, co si myslíte o Skotsku? Myslíte si, že ta reforma ve společné rybolovné politice by mohla změnit naši situaci? A za druhé, když se zmiňujete o decentralizaci, tak jste říkala, že se snažíte eh, najít řešení, která jsou na míru pro jednotlivé eh, oblasti moře, jednotlivé kotliny. Čili myslíte si, že potom členské státy by měly rozhodovat o své rybolovné politice v těchto oblastech? Je to otázka uchování, konzervace těchto oblastí. Respektuji stanovisko, které vyslovil náš kolega, že došlo k selhání společné rybovné politiky, nicméně si myslím, že tady byl i pozitivní vývoj. A to se týká i Skocka. Do jisté míry díky naší politice došlo k oživení eh, štikozubce eh, v severských oblastech moří, a populace tohoto štěkozubce se dostala nad úrovně, vyšší úrovně, než byla úroveň štěkozubce novozélandského nebo platíze, čili došlo k nárůstu o 40%, čili jsou tady určité pozitivní příklady. Není to všechno jenom pochmurný obraz. Například, když se podíváme na jazyka obecného v Biskajském zálivu, tak tam také došlo k nárostu. Čili je velice důležité pro rybáře v Skotsku, aby měli jasný pocit, že jsou zapojeni do této politiky. Skotské zájmy musíme brát v potaz a musíme také eh, pochopit, co chcete prosadit. Až budeme provádět reformu společné rybolovné politiky, tak se musíme skutečně velice pečlivě zaměřit na regionalizaci. Kdo budou ti lidé, kteří budou rozhodovat pro jednotlivé oblasti v mořích a uh, Jestli tomu dobře rozumím, tak chcete, aby to byly právě členské státy, které eh, sdílí eh, tyto mořské oblasti, aby rozhodovaly. Nevím, jestli to ale mohu přímo, Podle mého názoru to jde proti duchu smluv a vytvořilo by to problém, protože by to spochybnilo ten aspekt společné rybolovné politiky. Budeme muset najít eh, co možná nejlepší řešení. Děkuji. 30 sekund na doplňující otázku. Nemyslíte si, že by bylo rozumné spochybňovat společné prvky této politiky, pokud bude prokázáno, že tato politika nefunguje, nefungovala. Musíme rybolovným komunitám vysvětlit, že se věci musí dělat nějakým způsobem, protože to určuje smlouva. Nemůžete říci, že úlohou Evropy je také někdy to, že tato smlouva, prostě přiznat se, že tato smlouva může vyvolávat problémy v těchto oblastech? Jsem povinná respektovat smlouvu a je to smlouva sama o sobě, která stanovuje, že celá politika musí být otevřená diskuse a to právě děláme. Nebavíme se pouze oblast, o oblastech, kde došlo k určitému selhání, ale na základě této smlouvy provádíme revizi celé společné rybolovné politiky. To je také hlavní myšlenka zelené knihy, že budeme provádět celkovou reformu společné rybovolné politiky. Pan Stevenson na jednu minutu, místo předseda. Děkuji. Paní Damanaky, s úlevou jsem si vyslechal, že jste velice angažovaná reformátorka té společné rybolovné politiky, zejména regionalizace, decentralizace a přesunování rozhodování na samotné zainteresované strany. Amsterdamský protokol o subsidiaritě konkrétně vylučuje decentralizaci a rozhodování na úroveň členských států. Jak to ale překonáte tedy takovýto, takovéto ustanovení a jak zajistíte, že každodenní řízení rybolovu vyloučí nebezpečí toho takzvaného mikrořízení, které bylo tak katastrofální, mělo tak špatný dopad. Paní... Děkuji dvě minuty, paní Damane. Amsterdamská smlouva říká, že nelze renacionalizovat, nelze znovu naši politiku znárodňovat a proto velice krystalicky se snažím rozlišovat mezi tím, že bychom předali pravomoci členským státům a tím, čemu já říkám regionalizace. A s tímto pojmem pracuje Zelená kniha a rovněž zpráva o regionalizace rozhodování. Tady se jedná o úplně něco jiného. My se vůbec nebavíme o tom, že by členské státy měly dostat nějaké pravomoci, ale měla by existovat možnost, že jakékoliv podrobné aspekty nějakých rozhodnutí se pak činí na regionální úrovni a to, říkají naši pravidní aspekty, je možné. A to právě proto našlo své místo v zelené knize a my nyní debatujeme, jak se toho dá dosáhnout. Ale já s vámi souhlasím, že takovou představu musíme zamítnout, že bychom předali kompetence členským státům. Vy snažíme se co nejlépe můžeme. Můžete nás, paní Damanaki, ujistit, že takový systém, univerzální systém řízení, nebude vámi brán v úvahu? ve vašim, v průběhu vašeho pětiletého období. Vy sám jste řekl, že se musíme vyhýbat takovému toho mikromanagementu, tomu, že bychom se neustále do něčeho vměšovali nechceme ani systém úplně univerzální. Potřebujeme ty systémy, jež budou šity na míru konkrétním mořským kotlinám, mořským prostorám a já si myslím, že to je možné že nemusíme nastavovat nějaké úplně povinnosti vojenského rázu, ani se uchylovat k tomu, že bychom se příliš vměšovali na regionální úroveň. I bude to obtížná cesta, ale určitě společně správné řešení nalézt. Znovu má slovo pan Ferreira na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Znovu se chci zmínit o decentralizaci. Paní kandidátka na komisařku řekla, že je proti tomu, aby se společná rybolovná politika znovu nacionalizovala. Hájíte tedy společnou politiku s tím, že víme, že jedna věc je politika a druhá věc jsou náklady na tuto politiku. Jak se díváte na hrozby nové nacionalizace společné rybolovné politiky? Paní Damanaky, znovu máte možnost odpovědět. Ano, Řekla jsem, že je nutné mít společnou politiku v této oblasti. A jsem se jistá, že Evropská unie a její budování do budoucnosti zaručí, že se náklady rozdělí rovnoměrně mezi všechny. Já už řadu let hájím evropskou myšlenku a myslím si, že máme k dispozici tyto záruky. Když se aplikuje princip kolegiality, tak já v rámci komise podpořím všechny komisaře, kteří se budou zabývat touto otázkou. Doplňující otázka. Já jsem se chtěl zeptat, jak konkrétně budete čelit hrozbám toho, že by byly omezeny prostředky Evropského fondu pro rybolov. A pokud je o decentralizaci, jak se díváte na to, že to, co v roce 2002 byla pouhá otázka, to znamená rezerva těch 12 eh, eh, mil pro eh, lovce z, nebo rybáře. A co si myslíte o tom, že by se rozšířila tato platforma o více než 12 000 mil? Evropská unie samozřejmě dodržuje námořní právo do poslední čárky a to musím zopakovat, musím to zde zdůraznit. V každé zemi platí jiný režim a ve Středomoří máme tento systém. Rybolovná oblast je stanovena na 12 mil a někde na 6 mil, ale některé jiné země mají exkluzivní ekonomické oblasti, kde je ten pás nebo to pásmo mílí mnohem širší. Takže to bude také eh, předmětem politiky komise. A jako poslední v tomto kole má slovo pan Salavrakos. Jedna minuta. Paní Damanaki, plně věřím, že váš výkon je nyní velice uspokojivý, i když jsme, jsem z odlišné politické strany v Řecku, tak jsem vás vždy obdivoval, vaši bystrost, vaše stanoviska, argumenty, které předkládáte. Mám pro vás následující dotaz, který se týká Středomoří. Jak víte, celá řada zemí se nachází v okolo Středního moře a řada z nich není členy Evropské unie. Nejsou tady žádné exkluzivní ekonomické zóny, není tady takzvané volné moře. Takže jako budoucí komisařka, jak chcete zajistit, aby všichni rybáři měli stejné příležitosti, stejná práva, protože naši rybáři se musí řídit velice detailní legislativou a pravidly, nicméně mohou stát proti rybářům, kteří nejsou z Evropské unie, nemusí naplňovat stejná pravidla a ilegálně loví ryby v našich vodách. Chtěla bych poděkovat svému kolegovi za jeho laskavá slova. Ten problém, o kterém se zmínil, je velice závažný problém. Týká se to nejen Řecka, ale v podstatě všech zemí v okolí středozemí, protože naši rybáři ve středozemí musí čelit nekalé konkurenci ze strany jiných rybářů. Jak jste říkal, nejsou zde pouze země Evropské unie, které mají pobřeží okolo středozemí a tyto rybáři nejsou ochotní naplňovat mezinárodní pravidla. Já si myslím, že nejlepší postup je otevřít dialog. Musíme maximálně využít všech příležitostí, které jsou nám k dispozici. Jak víte, Evropská unie se je členem orgánu pro rybolov ve středozemí. Máme zde všechny země ze středozemí, včetně Turecka. Je důležité, abychom ovlivnili tyto země, musí naplňovat daná pravidla. Evropská unie je také největším dovozcem ryb v Evropě a nemůže pochopitelně dovážet ryby, které byly ilegálně vyloveny. Nemůžeme takto podkopávat evropský trh. Musíme uplatňovat naše předpisy a pravidla, čili v rámci tohoto řešení musíme najít co možná nejlepší řešení pro všechny. Naším cílem je chránit především naše rybáře a já vás mohu ujistit, že budu dělat vše, co je v mých silách, abych naplnila tento cíl. Myslím si, že konvence umluva OSN bude naplňována i v oblasti středozemí. Děkuji. Salavrakos? Ano, má otázka byla odpovězena, děkuji. Takže teď má slovo pan Kadek, místo předseda Kadek. Děkuji, paní předsedkyně, paní Damanake, vítejte mezi námi. Já patřím k těm a nejsem sám, kteří si myslí, že je nepředstavitelné za současného stavu věcí, zavést individuální převoditelné kvóty pro malý rybolov. Jsem v neustálém kontaktu s francouzskými, především bretonskými rybáři, kteří mě informují o svém strachu z této možnosti. Já jsem proto, aby se eh, dodrželo přímé přidělování kvót. Jste v rámci Lisabonské smlouvy pro novou definici drobného rybolovu, ze strany parlamentu a jeho výboru pro rybolov, eh, která by umožnila zavést tento požadavek, na němž závisí přežití našeho neprůmyslového rybolovu. Paní Demanaky, dvě minuty. Děkuji za vaši otázku, pane Kadeku. Otázka převoditelnosti kvót, individuálních eh, převoditelných kvót to je opravdu obtížná otázka. A já chápu ti, ty, kteří říkají, že mají obavy. My jste teď právě hovořil o francouzských, o bretonských rybářích, eh, rybářích z Bretaně, ale přesto některé země tento systém uplatňují. Tento systém nemůže být samozřejmě zaveden bez určitých podmínek eh, a omezení. Dánsko například neumožňuje, aby se tyto kvóty převáděly mimo rámec drobného rybolovu, to znamená, aby se nepřeváděly na velké rybolovné společnosti a tak dále. Myslím si, že je možné nalézt mechanizmy, aby se tomu zabránilo. A myslím, že státy, které uplatňují takovéto mechanismy, se mohou pokusit najít co nejlepší řešení, aby bylo možno chránit drobný rybolov v Evropě. Já souhlasím s panem Kadekem. Je nutno, abychom definovali drobný rybolov a myslím si, že to je věc, kterou bychom měli udělat v kontextu reformy, protože musíme vzít v úvahu celou řadu věcí, například délku plavidel, je zde také podmínka že se nepoužívají vlečné sítě a tak dále. A je zde také otázka vlastnictví. Když máte například někoho, kdo má spoustu malých plavidel, tak i toto by se mělo vzít v úvahu. Pokud má stovky malých plavidel, ne, nemůžeme hovořit o drobném rybáři. Takže samozřejmě toto všechno musíme vzít v úvahu, abychom definovali drobný rybolov. Děkuji. 30 vteřin na doplňující otázku. Ano, ještě další věc, o které se několikrát hovořilo, je zde skutečný rozpor mezi politikou trvale udržitelného řízení zdrojů a úplného otevření světových trhů. V současné době 60 rybolovných produktů konzumovaných v Evropské unii pochází ze třetích zemí. Jakým způsobem chcete podpořit komercializaci evropských produktů a dohlédnout na dodržování ekologických, zdravotnických a jiných norem, které v současné době nejsou dodržovány u dovozu z těchto třetích zemí? Paní Damanaky, podle eh, mých eh, údajů je situace ještě horší než to, co jste říkal. Podle údajů, které mám já, podle mých eh, informací, 70% toho, co spotřebováváme v oblasti tedy rybolovných produktů, pochází ze třetích zemí, je tedy dovezeno ze třetích zemí. Takže to je otázka, u které si myslím, že bychom měli být velmi přísní, pokud jde o zdravotnické normy nebo pokud jde o normy, které uplatňuje to, které ředitelství, které je za tu věc zodpovědné. Potom máme také nařízení v oblasti obchodu a můžeme trvat na tom, aby v rámci kontroly Evropské unie žádný produkt, eh, který je, eh, nebo který pochází z nelegálního rybolovu, nemohl být vpuštěn na naše území. A teď se zmíním o označování našich produktů. Evropský spotřebitel musí vědět, že ty ryby, které konzumuje, byly uloveny eh, zcela legálně. Děkuji a teď paní Andres Barea na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Paní komisařko, vítejte a blahopřeji. Stojíme před velkými výzvami pro Evropu a pro svět. Hovoříme o trvalé udržitelnosti rybolovu a je zde také globální krize specifická pro tento sektor. Hovořila jste o důvěryhodnosti a pokroku, takže tváří v tvář reformě, o které se hovoří, myslíte si, že eh, změna řízení by mohla být eh, řešením pro dosažení cílu příští reformy rybolovné politiky? A teď pokud jde o mezinárodní dohody, možnost demokratizace těchto zemí prostřednictvím těchto dohod, jakým způsobem bude měřena a posuzována? A třetí velmi stručná otázka, role ženy v rybolovné politice. Mohla byste se o ní zmínit? Eh, samozřejmě paní komisařka nemůže odpovědět na tři otázky. Paní kandidátko, vyberte si. Pokusím se, začnu s otázkou žen, takže pokud nebudu mít dost času, tak se vyjádřím aspoň k této otázce. Není tady příliš mnoho rybářek, pouze 4% z celkového počtu v Evropské unii, ale máme 26 v celém eh, rybářském průmyslu, protože celá řada žen opak pracuje v eh, části zpracování ryb. Některé ženy jsou v regionálních poradních orgánech a s některými ženskými organizacemi jsem se již, jsem s nimi již hovořila, v podstatě jsem se ptala na jejich situaci a bavili jsme se o reformě těchto regionálních poradních orgánů. V podstatě stávající krize byla dost katastrofální pro eh, rybolovný průmysl, protože došlo k nárůstu cen takže se chceme podívat na to, co udělat, abychom uchránili tento průmysl. Co udělat především pro malé rybáře, pro ty, kteří nejsou schopni se vyrovnat s krizí, aby mohli používat moderní nástroje komunitární legislativy a naprosto s vámi souhlasím s mezinárodními dohodami. Děkuji, odpověděla jste stejně rychle, jako já jsem se ptala. Takže v podstatě jen jedna věc. Hovořili jste o rybolovném úsilí. To je podle mě eh, měřitelný zdroj. Jste pro nějaký takový měřitelný zdroj? A potom také zviditelněme trochu roli žen v rybolovu. To je obtížná otázka. Musíme se snažit. Víme, že máme 88 tisíc lodí známe základní prvky těchto lidí, nicméně nemáme konkrétní údaje, které by se týkaly eh, přečerpání nebo přílišného výlovu populací ryb. U té přílišné kapacity musíme udělat takzvanou ex post analýzu. Eh, Děkuji a dále má slovo na dvě minuty pan Reimers. Pan nebo paní? Paní, promiňte. Ano, děkuji paní předsedkyně. Paní Tamanaky, dosavadní systém kontroly jednak intenzity a jednak množství výlovu je Um, založen na sankcích, což nevedlo k cíli. Podle mého názoru by bylo smysluplnější zapojit do toho rybáře a kromě sankcí um, pracovat i s pobídkami, um, s úpravou předpisů, s prémiemi, body. Tím bychom mohli dosáhnout lepšího výsledku. A moje otázka zní, jaké pobídky, případně bodový systém by si komise představila, aby situaci zlepšila a jakým způsobem může angažovat a zapojit do všeho samotné rybáře. Děkuji. Paní Reimer, souhlasím s vámi. Pokud někdo sám účastní se toho rozhodování, tak je pro ně jednodušší to pak provádět a rovněž mají větší vůli provádět to, o čem se rozhodlo. Ale musíme se nejdříve zamyslet nad existujícími podmínkami. Ano, pobídky jsou zapracovány do naší politiky už. Například nové pravidlo NNN, které se týká splňování předpisů, tam pracuje s bodovým systémem a my chceme, aby ty body mm, hrály úlohu i pobídek a nikoli pouze sankcí. Pokud máme nějakou sankci, pokutu, ale e, ten rybář, který se doposud porušoval předpisy a pak se zlepší, tak se to může nějakým způsobem zrušit. Rovněž u kvót pracujeme s pobídkami a tady mohu říci, že jsme nastavili například kvóty a taky na členský stát. A pak členský stát sám si může nastavit i pobídky. Některé země to i dělají. A my chceme posílit aspekt pobídek našich politik tak, aby ti, již předpisy dodrží byli odměněni. Chcete položit doplňující otázku? Ne, není tomu tak, takže přistoupíme k dalšímu kolu. Můžeme teď být méně přísní, protože máme dost času, ale nechci, abyste zneužívali mé dobré vůle. Ano, říkáte, že jste byli poslední v okamžiku, kdy jsem byla přísná, ale příště budete třeba první. A paní kandidátka na komisařku dostane na konci více času, aby se mohla vyjádřit k některým tématům. Pan Valenca na jednu minutu. Děkuji paní předsedkyně. Děkuji paní předsedkyně, vážená paní Damanaky. Já pocházím z Polska z města Gdaňsk, jež je u Baltského moře. Tedy dovolíte-li, zeptám se vás právě na tento region. Polský pobaltský rybolov to je 400 um, plavidel a 900 rybářských lodí, což znamená 900 pracovních míst na lodích a každé z těchto um, pracovních míst znamená dodatečných 7 pracovních míst na pevnině, což znamená, že část našeho místního společenství je závislá na tom, kolik se u nás loví tresky. A přesto, že byly zavedené ochranné programy pro tresku, přesto sledujeme, že baltská treska klesá její populace. Proto jsem se chtěla zeptat, jak byste eh, popsala způsoby, jimiž chcete se zaměřit na selektivní výlov a podporu dalšího vývoje a zlepšení stavu tohoto právě druhu ryb.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 speciální význam Pobaltského moře a rovněž význam rybolovu pro tento region, tak jak jste to řekl, pane Valensa. Avšak musíme se zamyslet rovněž nad budoucností toho moře. Budoucnost Baltského moře i rybolovu v tomto moři bude závislá na tom, zda budeme mít dostatečné stavy ryb a podmínky, v nichž tyto ryby budou schopny přežít. Tady narážím právě na program eh, pro eh, baltskou tresku, víceletý program a teprve nyní vlastně on začíná přinášet plody. Až nyní. Já jsem si vyžádala mm, statistické údaje a zdá se, že můžeme být eh, opatrnými optimisty. Nemůžeme počítat s nějakým radikálním růstem stavu. Avšak nemůžeme si ani představit, že budeme schopni do budoucna využívat takových rybolovných eh, vybavení, jimiž jsme tresku lovili v minulosti, protože tehdy se to vážným způsobem odráželo na jiných mořských druzích, které nyní chráníme například v rámci programu Natura 2000. Tedy musíme nastolit určitou rovnováhu. A ta rovnováha, tu se nám pravděpodobně podaří e, nastolit a právě organizace pro řízení tohoto regionu došla k tomu závěru. Polsko se účastní jejich práci a myslím, že souhlasí s tím těmi závěry. My budeme tedy i nadále důsledně realizovat víceleté plány týkající se tresky. Pane Valenco, doplňující otázka? Ano, velice krátce. Já jsem chtěl jen upozornit na problém, jež je vlastně u kořenu mé otázky, my se jí musíme zabývat všichni, totiž výlov mladých tresek, tresek jež ještě vlastně se nemnoží, nerozmnožují a nikdo neví, proč se takové mladé ryby eh, loví Zda je to ta selektivita, zda se to musí ještě nově nastavit například velikost of, eh, ok, anebo zda jde o určitý druh techniky, ještě, ještě stále ještě není dobrý. Um, já jsem neměla čas, abych se mohla dotknout té části vaší otázky a jedná se opravdu o závažnou věc. Máte pravdu, my musíme pomoct ekonomicky právě regionu Balckého moře a podporovat využívání takových nástrojů, lovících nástrojů, které budou ještě selektivnější, tak abychom opravdu menší jednak tresky a jednak i jiné menší druhy ryb mohli znovu vyplavat z těchto sítí. Zároveň musí existovat úplně chráněné výlovní oblasti, části, tedy oblasti, v nichž nebude vůbec přístup rybářským lodím. Všechna tato řešení se musí vzájemně doplňovat. Děkuji a teď má slovo na jednu minutu pan Arsenis. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Paní Damanaki, podobně jako pro všechny řeky, jste symbolem demokracie, máte velké politické skutečnosti a líbí se mi, že své portfolio velice důkladně znáte a také si uvědomujete, že máte velkou odpovědnost nejen vůči stávajícím občanům Evropské unie, ale také budoucím generacím. Vaším úkolem bude provést revizi společné ryblovné politiky, o tom už jsme slyšeli. Tyto reformy se mají zaměřit na snížení přílišné eh, velké kapacity lodstev a na tzv. TAC, čili na povolené kvóty výlovu. Pobřeží závisí na rybářství a pochopitelně tato opatření mohou mít velice negativní sociálně-ekonomický dopad chcete zavést nějaké konkrétní programy, nějaká opatření, která budou mírnit negativní dopady této reformy? Děkuji za vaše laskavá slova, pane Arsenisi. Nejsem odbornicí na rybolov a nemám takové zkušenosti jako vy, ale velice tvrdě jsem pracovala na tom, abych měla řádné informace, abych eh, doslova provedla svůj úkol, abych také byla informována o tom, co dělal můj předchůdce, pan Borš. Nicméně nyní vaše otázka. Budou tady negativní sociální a ekonomické dopady? Jak je budeme řešit? Eh, budeme mít eh, detailní diskusy s komisařem, nebo jsme měli diskusy v oblasti ekonomických a sociálních otázek. Musíme využít ekonomický a sociální systém. Fond v Evropě bude pochopitelně velice obtížné říct rybářům, nyní musíte přestat s rybolovem, musíte si najít nějakou jinou práci, čili budeme se snažit, jak zvýšit pomoc a finanční prostředky těm, kteří mohou utrpět eh, touto reformou. Musíme se také podívat eh, také na možnost předčasného odchodu do důchodu, což je nákladné, ale nespadá to do remitu Evropského komisaře. To spadá do působnosti členských států. Když se podíváme na tyto kompetence, budeme respektovat eh, tuto smlouvu a podíváme se na to, jak můžeme pomoci těmto regionům. Musíme dát přinejmenším starším rybářům, aby mohli pokračovat ve své práci a co se týče mladých rybářů, tak by se možná měli přeorientovat, měli by eh, se udělat jinou kvalifikaci, eh, studovat možná námořní studia, mít vysokoškolský diplom, ale v rámci této diskusy bychom měli zapojit nejen výrobce, ale také odbory v této oblasti. Máme odbory, které zastupují rybáře a do této chvíle jsme s nimi příliš nespolupracovali, nicméně bychom s nimi zcela jistě měli zahájit dialog. Děkuji, pan Arsenisi, máte další otázku? Ano, děkuji. Děkuji, paní Domanaky, za vaše odpověď a nyní mám těžkou otázku. I když eh, stávající snížení populace ryb je způsobeno především přílišným výlovem, tak klimatické změny mají způsobit další snížení populace ryb. Co chcete udělat pro to, aby klimatické změny neměly takový dopad na tuto oblast, i když to nespadá přímo do vašeho portfolia? Ano, musíme připustit, že jsme ještě neskoumali příliš tuto oblast. Nemáme dostatek vědeckých údajů Není nějaký technický problém, slyšíte mě? Říkala jsem, že v tuto chvíli nemáme dostatek vědeckých údajů, abychom si udělali jasnou představu o tom, jak klimatické změny ovlivňují naše oceány a moře. Spolupracuji eh, s irskou komisařkou, která bude zodpovědná za vědu a výzkum a máme 13 milionů euro, které mají být vyčleněny v rámci Evropského Eh, vědeckého výzkumu, možná je to dokonce 35 milionů euro, které byly vyčleněny na tuto oblast a je tady jeden desetimilionový program, který se právě zabývá tuto otázkou. Je to otázka, jak klimatické změny ovlivňují naše moře, co to bude mít za důsledek pro rybáře, jaké sociální a ekonomické aspekty můžeme očekávat na pobřeží. Doufám, že výsledky této studie získáme velice brzy a to bude základ pro naše rozhodování. Musíme vycházet eh, v tuto chvíli ze stávajících výsledků a vědeckých poznatků. Máme tady eh, vědecký výbor a také ICIS, což je orgán, který se zabývá tímto výzkumem. Na závěr tohoto kola dostane slovo na jednu minutu pan Davis. Děkuji. Paní budoucí komisařko, my se snažíme chránit rybí populace a zlepšovat společnou rybolovnou politiku. Zároveň se vyvíjí paralelní proces, což je eh, certifikace, totiž stále více supermarketů říká, že oni chtějí prodávat ryby, jež jsou z udržitelných zdrojů, ale 10% eh, obchodníků zavádí způsob získávání certifikací z Rady pro eh, mořský, mořskou pomoc, um, CF a to je pozitivní, protože to podporuje udržitelnost, dává spotřebu jistotu. Je to něco, co byste podpořila, takový vývoj, takový trend? Děkuji, paní Tamanaki. Děkuji panu Davisovi za vaši otázku. Je to velice zajímavý aspekt. Pan komisař Borč a naše generální ředitelství se snažilo podporovat označování, program etiket. Ty výsledky nebyly příliš potěšitelné a bohužel dopadová studie od odpovědného výboru se zatím nedostavila, nebyla uspokojivá, zatím tedy nemáme dost podkladů, ale my se to budeme snažit vymoct od nich a snažit se přijmout taková minimální kritéria, aby jakýkoliv rybí výrobek v supermarketu byl označen a bylo by z toho jasné, zda je certifikován eh, tím eh, certifikátem udržitelného zdroje. Vy mluvíte ještě o eko označování, což je krok dál. nějakou certifikaci ekologického zdroje eh, rybolovu. Já vím, že tam Světový fond eh, pro živou přírodu WWF se angažuje a jiné organizace. Oni se snaží pokročit dál a já si myslím, že s nimi bychom mohli spolupracovat s těmi orgány, jež jsou za takové politiky odpovědné a zkusit nastolit jednotnou evropskou certifikační eh, Eh, ten certifikační program. Ano, já jsem si všiml, že i španělské předsednictví se zmiňuje o ekocertifikaci v rámci svého půlnočního předsednictví. Trochu mi dělá starost, aby Evropská unie znovu nevynalézala, neobjevovala Ameriku a nepodmývala, nepodřezávala práci těch orgánů, jež zpracují a naopak je spíše posílila. Odpověď. Systém, který my se snažíme koncipovat, by zahrnoval minimální kritéria, jež jsou nezbytně nutná k zajištění toho, aby spotřebitel měl k dispozici oficiální certifikát z naší strany, který dokáže, že ryba byla vylovena udržitelným způsobem. A nyní otevřenou otázkou je, kdo to bude implementovat. My se nesnažíme nikoho nahrazovat, nikoho nějakým způsobem podlamovat. Děkuji. Děkuji a teď má slovo další řečník. Děkuji, paní předsedkyně dostali jsme velice striktní časový plán a díky tomu, že to tady tak nádherně vedete, máme vlastně předstih, máme pár dodatečných minutek. V mé skupině existuje někdo, kdo by měl velice nutnou otázku, avšak není v našem programu, šlo by toho člověka připsat nakonec, pokud nám zbyde eh, těch, eh, ta chvilka času, bylo by škoda, kdybychom ten, tomu kolegovi neumožnili odpověď. Paní Rode, já se snažím ušetřit času, abych mohla dát více času paní komisařce, aby mohla rozšířit a doplnit své odpovědi. Já nemohu dát vám ani jiným frakcím více prostoru, protože vše je vypočteno podle Dontovy metody. A kdybych já vám dala slovo navíc, tak ostatní by měli právo vyžadovat, aby byl dodržet Dontův systém, takže bychom nikdy neskončili. Je mě to líto, ale musíme dodržet opatření Takto to, to má vypadat, aby to bylo rovnoprávné pro všechny a aby to splňovalo pravidla, kterých se musím držet. Takže je mi to opravdu líto, abych vám ráda dala slovo. Snažím se ale ušetřit čas pro paní komisařku a ne proto, abychom znovu otřásli metodou Donta, abychom to museli znovu všechno propočítat. A proto teď dám slovo panu Rivelínimu na jednu minutu podle programu. Děkuji, paní předsedkyně. Jakou politiku chce paní Damanaky přijmout, pokud jde o rybolov ve Středomoří, kde pro země EU platí taková opatření, jako jsou rybolovné kvóty, velikosti ok a tak dále, zatímco třetí země které jsou ve Středomoří nebo jakékoliv jiné země, které se pohybují v mezinárodních vodách, loví bez jakýchkoliv pravidel a tím pádem omezují výnosnost rybolovu pro občany Evropské unie. Co nám řeknete o třetích zemích, které zaplavují trh rybami, které nejsou loveny podle pravidel, ale jsou mnohem levnější? Paní Damanaky? Pan Rivelini. Samozřejmě, středomořské země, které patří do Evropské unie, musí dodržovat pravidla a nařízení, která jsou velmi přísná a pro ně závazná. A toto nařízení pro středomoří specificky vyžaduje, aby byly dodrženy a splněny určité kroky, určitá opatření. Je pravda, že některé středomořské země prožívají velmi obtížné situace a přesto zatím ještě toto nařízení nedodržují. Nedefinovali speciální ochranné oblasti a nedodržují taková opatření, jako je například vedení rejstříku druhu. To je věc, za kterou jsme všichni částečně zodpovědní, na níž máme každý svůj podíl zodpovědnosti. Předtím jsme se zmínili o řeckých eh, rybářích, ale to tež platí pro italské rybáře, kteří jsou obětí nekalé konkurence ze strany rybářů ze třetích zemí, kteří jsou eh, mnohem svobodnější a nemusí dodržovat žádná nařízení a mnohem svobodněji se pohybují. Jde o to přesvědčit rybáře ze třetích zemí, aby také začali dodržovat pravidla. Jak toho dosáhneme? Tak, že budeme vyvíjet tlak na národní, no, mezinárodní organizace, kde se účastníme. Libye například je členem regionálního orgánu pro středomoří a právě to je fórum, kde na ně musíme tlačit, aby dodržovali pravidla. S Marokem máme dohodu v oblasti rybolovu, což je také důležitý důvod k tomu, abychom na ně tlačili, aby dodržovali tento rámec. A také v rámci svých vztahů se třetími zeměmi se musíme snažit dosáhnout toho, aby všichni dodržovali normy. Potom se samozřejmě můžeme rozhodnout pro ochranná opatření, pro defensivní opatření, pokud bude jasné, že situace se nezlepšuje, musíme zabránit tomu, že se nebude dovážet eh, zboží, které pochází z nelegálního rybolovu. Na to máme právo. A pokud eh, to bude známo, tak si myslím, že to bude motivace k dodržování norem ze strany rybářů ze třetích zemí. Jde o kontrolu plnění tohoto nařízení. A agentura, která je za to zodpovědná, musí samozřejmě spojit síly s námi. I my máme své plavidlo, své plavidlo, které jsme koupili, abychom mohli provádět tyto inspekce, takže na základě všech těchto prostředků děláme vše pro to, aby se dodržovalo nařízení. To je jediná možnost. Pan Rivellini, doplňující otázka? Děkuji, paní komisařko. Myslím si, že vaše odpověď je velmi vágní. Možná budete zodpovědná za obranu zájmu Evropské unie a musíte nám říci dnes, jaké konkrétní závazky chcete přijmout, abyste bránila pravidl, práva a rybářů z Evropské unie vůči těm agresivním rybářům ze třetích zemí. Možná, paní komisařko, budete rozhodovat za Evropu a Evropa musí být přesvědčena o tom, že bude hájena a chráněna bez jakýchkoliv ideologických předsudků. Můžete nám například říci, co uděláte, proti těm libijským lodím, které za podpory Kadáfího se pohybují v územních vodách, řekněme, poměrně nesrozumitelným způsobem. Jste pro uzavření eventuální dohody mezi Libií a Evropskou unii, jak už navrhl v únoru 2008 váš předchůdce pan Borg, paní Damanaky? Ano. Ráda bych eh, uklidnila kolegu pana poslance. Samozřejmě my všichni máme svá přesvědčení ale já jako komisařka využiji nástroje, které mám k dispozici jako taková. Jako komisařka. To znamená, vědecké závěry například, a dialog, který nastolíme se všemi zúčastněnými stranami, pomoc generálního ředitelství a tak dále. Naším cílem je být efektivní v naší práci. Nic více, nic méně. Pokud jde o ideologické předsudky, tak eh, na to já rozhodně nemohu přistoupit. Eh, jedná se o legislativu, která je velmi konkrétní a která prostě musí být uplatňována. Jaký je můj závazek? Já mám svůj osobní závazek a zaručuji vám, že předstoupím před váš výbor, kdykoliv to bude nutné. A také se zavazuji k tomu, že když se sejde Komise pro Středomoří, kde se účastní Libie, že se pokusíme využít opatření k tomu, abychom je donutili k dodržování norem. Samozřejmě budeme také spolupracovat s různými generálními ředitelstvími Evropské komise, aby naše politiky měly co nejlepší výsledek, protože opakuji, cílem je, aby všichni, opravdu všichni dodržovali nařízení. Nemůžeme toto nařízení zrušit a nemůžeme zničit naše moře pouze proto, že to dělají ostatní. Musíme je přesvědčit, aby se také oni vydali dobrou cestou. A na závěr paní Trautmann, jednu minutu. Paní komisařko, paní kandidátko na komisařku, moje skupina očekává od nové komise, že postaví do přední řady eh, vytváření lepších eh, pracovních míst a podporu trvale udržitelného rozvoje, že to bude centrem strategie pro rok 2020. Teď čelíme dvojí krizi. Hospodářské krizi, očekáváme naše, vaše eh, návrhy, potom také ekologická krize, znečištění pobřeží, znečištění pobřežních vod, to postihuje veškerý potravinářský sektor v této oblasti. Jaké jsou vaše návrhy a jak konkrétně můžete ilustrovat to, co jste naznačila, pokud jde o inovaci ve vaší úvodní řeči. Děkuji, paní kandidátko, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní Trotmanová. Chtěla bych také poděkovat za vaši pohostinnost ve vašem domovském městě. Otázka plné zaměstnanosti. To je velice svízelná otázka. Především v kontextu stávající finančně ekonomické krize. Hovořili jsme o ekonomické finanční krizi spolu s panem předsedou Barosem a také se všemi kandidáty na komisaře. Máme společný názor, že musíme ochránit pracovní místa. Můj osobní názor je takový, že nemůžeme ochránit eh, pracovní místa jenom eh, kvůli ekonomické krizi. Musíme zajistit eh, především stabilizaci na trhu s pracovními místy. Čili musíme posilit naši zaměstnaneckou politiku a jsem si jistá, že kompetentní komisař, kompetentní generální ředitelství bude dělat vše, co je v jejich silách, aby toho dosáhli. Budu s nimi spolupracovat a podle mého názoru nebude docházet ke ztrátě a úbytku pracovních míst v oblasti rybolovu. Musíme zajistit dobrá práva pro naše rybáře, musíme zajistit dobrá pracovní místa v oblasti rybolovu a pak se musíme podívat také, jak jsou používána jednotlivá pravidla a předpisy, abychom se také vyhli ekologickým krizím Myslím si, že bychom měli použít nástrojů, které nám poskytuje integrovaná námořní politika. Měli bychom se zaměřit na územní plánování mořských prostorů, na rozvoj na základě znalostí. Měli bychom také získat podporu ze strany vědy a výzkumu, abychom mohli skombinovat všechny jednotlivé činnosti. Jak už jsem říkala na úvod, tak si myslím, že je možné kombinovat tři různé oblasti. Jednak ekologickou trvalé udržitelnou, um, udržitelný vývoj a podobně ekonomický a sociální trvalý udržitelný vývoj. Tyto otázky se musí řešit spolu a jednotně. Dodatečná otázka. Děkuji, paní kandidátko na komisařko, za vaši odpověď. Zapojíte nás do vaší práce do výzkumu, který může vyústit eh, v tvorbu nových zelených pracovních míst a k jejich tedy vytváření. Myslíme, že to nemůže zůstat pouze sloganem, musí to být skutečně realita v tomto následujícím funkčním období. A velmi to leží na srdci našemu výboru pro rybolov. Co nám navrhnete? Doufám, že zaměstnanost v sektoru rybolovu spadá do našeho remitu, protože potom mohu dát svůj osobní závazek a udělat vše pro to, abych naplnila své sliby. Nicméně nyní to spadá od eh, generální ředitelství pro zaměstnanost, takže mohu jenom slíbit, že si mi budu úzce spolupracovat. Každopádně vám budu vždy k dispozici. Chtěla bych eh, být eh, ve výboru pro rybolov nejméně třikrát ročně a kdykoliv budete mít pocit, že byste se mnou chtěli probrat nějaké otázky, až bude docházet k implementaci notových politik, tak bych vždy ráda předstoupila před váš výbor. Takže teď uzavřeme poslední kolo otázek ze strany výboru pro rybolov a potom dáme slovo dopravnímu výboru. Teď má slovo pan Mato Androver. Velmi vzdálené oblasti jsou výjimečné. Jsou výjimečné také z hlediska rybolovu a právě proto vyžadují výjimečné zacházení. Tak to stanoví také Lisabonská smlouva a musíme toho dosáhnout i v každodenní praxi. Samozřejmě musíme vyřešit celou řadu překážek každý den, ale rybolovná aktivita historicky byla velmi důležitá v našem hospodářství a chceme, aby tomu tak bylo i nadále. Paní komisařko, velmi dobře víte, že proto je nutná veškerá podpora institucí EU. A proto se zeptám na tři tři otázky, které jsou velmi propojeny. Podle vašeho názoru, co bychom mohli udělat, abychom pomohli rybolovu ve velmi vzdálených oblastech? Myslíte si, že současné pomoci a podpory jsou dostatečné, aby se překonaly ekonomické, sociální a geografické handicapy těchto zemí a jaká je vaše pozice, pokud jde o navýšení eh, těch eh, kvót pro rybolov, eh, které už platí celou řadu let a vůbec nepokrývají potřeby tohoto sektoru. Ano, smlouva uvádí, že existuje specifický režim pro nejvzdálenější regiony a je to pouze přirozené, protože jsou tak vzdálené od Evropy, že musíme aplikovat zvláštní režim. Nyní máme program POZE, který, jak víte, bude do roku 2013. V tuto chvíli se implementuje a budeme v něm pokračovat, abychom poskytli pomoc těmto nejvzdálenějším regionům, které jsou velice vzdálené od Evropské unie. Druhá věc, máme výlučný přístup, statut výlučného přístupu k těmto regionům a teritoriálním vodám. A možná vznikne návrh pro malé eh, rybáře. Tento návrh může vzejít eh, z této diskuse. Co se týče další ekonomické podpory pro nejvzdálenější regiony, tak eh, se budeme muset bavit především o nových finančních výhledech v tomto kontextu a velice rádi si vyslechneme vaše návrhy. Pokud budeme mít eh, zvláštní fond eh, pro akvakulturu, tak se na to budeme moci soustředit, ale v tuto chvíli nemůžeme pro tuto oblast bohužel dělat více. Nejzdálenější regiony mají velice specifické rysy a musíme s nimi zlepšit spolupráci. Například můžeme přizvat zástupce z místní, regionální úrovně z těchto regionů a v rámci reformy společné rybolovné politiky můžeme probrat možnost, jak vytvořit regionální poradní orgány. Ale Tito zástupci nejdříve musí přijet za námi, musíme spolu vést diskusy a musí nám pomoci, jak vytvořit speciální politiku pro tyto nejvzdálenější regiony. Budu respektovat výnos Evropského soudního dvoru. Týká se to nejen Kanárských ostrovů, ale také se na tento soud obrátili Azory. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Toto téma je pro nás záležitostí zcela zásadní, ale vy jste hovořila o tom. Omlouvám se, uteklo mi to. Promiňte. Uh, Eh, říkám, že vymezení vod je pro nás velmi důležité. A vy jste říkala, že uplatňujete posej, ale posej, pokud jde o čísla, která byla zmražena od eh, roku 2000, už nemají žádný význam a proto žádám, aby se to jasně definovalo ve vztahu k této možné změně. Vy budete mít eh, na se, před sebou důležitý úkol, ale musíte na sebe vzít tento úkol i vůči těm nejvzdálenějším regionům, které jsou příležitostí pro Evropu a musí být příležitostí i pro vás. Ano, jsou určité prostředky a ty vyplácíme v rámci víceletého plánu. To není zmrazeno. To je prostě rozloženo na určité období a samotný region si to pak rozvrhuje. A ten víceletý program je uskutečňován, běží, sice je možné zavádět změny, ale spíš v rámci už nového kola tohoto programu. A nyní exkluzivní přístup, výlučný přístup k určitým teritoriálním územním vodám. Tam už máme stávající status, ten se musí dodržovat, ale zároveň máme kauzu, jež byla vznesena v Evropském eh, soudním dvoru a tam budeme muset respektovat. Sanchez Presedo na jednu minutu. Eh, děkuji paní kandidátku, obdivuji vaši demokratickou tradici a také vaši jasné odpovědi. Společná zemědělská politika, společná rybolovná politika musí zaručit eh, kvalitu a bezpečnost. Myslíte si, že je nutné vzít v úvahu to, že eh, rybolovná flotila musí být i nadále velmi přítomna eh, mimo eh, Evropskou unii a že i dovážené produkty musí dodržovat určitá pravidla, aby byla zaručena legální eh, soutěž a potom se musí jednat také o takové věci, které zatím nejsou zohledněny a sice loďstvo tvořené malými loděmi a tak dále. Děkuji za vaši otázku. Pokud jde, paní komisařka se na chvíli přerušila. Pokud jde o přítomnost evropských lodí v mezinárodních vodách, to je velmi důležité. Máme 240 lodí, které fungují podle mezinárodních dohod. A máme 5800 lodí, které se pohybují v mezinárodních vodách díky své účasti v malých eh, rybolovných organizacích. Je to velmi silné loďstvo, které musíme chránit. Já vím, že se uplatňují stejná nařízení pro dovážené výrobky, proto je to tedy velmi důležité. Je důležité, aby se toto opravdu uplatňovalo. My se tedy snažíme uplatnit mezinárodní nařízení a snažíme se spolupracovat asi se 150 zeměmi, abychom prosadili uplatňování těchto předpisů. A děláme vše, co je v našich silách. Kromě toho je také důležité, aby všechny tyto výsledky našly svůj odraz mezi rybáři, kteří mají malé lodi, malé čluny, protože Především ve Středomoří se nejedná o 80%, ale snad až o 90% veškerých lodí. Jedná se o rodě, lodě malých rozměrů. Jakým způsobem můžeme rozšířit tuto legislativu na tyto, tato malá plavidla, aniž bychom jim zkomplikovali život. Takže k tomu bychom měli vyčlenit také specifické financování. Nemůžeme dotovat nové lodi, ale můžeme dotovat malé lodi, které už existují, aby se modernizovaly, aby byly inovativní a používaly nové nástroje, nové techniky, novou technologii. Já si myslím, že takto budou výsledky lepší a doufám, že budete se mnou v této oblasti spolupracovat. 30 vteřin na doplňující otázku. Ano, děkuji. Chci jen říci, že pokud je o přítomnost eh, našich lodí v mezinárodních eh, vodách, já pocházíme eh, z regionu, kde je velká intenzita rybolovu a byl bych rád, aby skutečně i lidé z mého regionu se podíleli na rybolovné politice v budoucnu, aby byl jejich hlas vzat v úvahu. Chcete odpovědět? Ano, děkuji za tuto otázku. Pokud jde o tuto věc, o které jsme nehovořili, tak ano, naše přítomnost v mezinárodních vodách nás samozřejmě zajímá a v tomto smyslu musíme vzít v úvahu také piráctví. Máme program Atalanta v Evropské unii, jehož cílem je chránit obchodní loďstvo Evropské unie. A už existují problémy, jak víte. Jak to ví Španělsko, velmi dobře to ví i Francie. Ty jsou zastoupeny v programu Atalanta a musíme se podívat na to, jak bychom mohli zlepšit eh, tento program, abychom zaručili bezpečnost lodí. A jako poslední z výboru pro rybolov, eh, pan jedna minuta. Eh, dobrý den, paní komisařko, vítám vás na půdě Evropského parlamentu a jsem velice vděčen za ty odpovědi, jež jsem si doposud vyslechl. Já osobně jsem měl tu příležitost, že jsem si užil to, že někdo, kdo je, má takový politický přístup, zároveň je poslancem a zároveň má velice takovou technickou, technický přístup. Já chtěm, se chtěm navázat na problematiku akvakultury. Mnozí jsou přesvědčeni, že akvakultura je škodlivá pro cestovní ruch a že má negativní vliv na životní prostředí. Vy jste se zmínila o otázce udržitelného rozvoje, který má aspekt nikoli pouze hospodářský, ale rovněž eh, společenský a tak dále. Jak vy se na to díváte? Dá se smířit eh, vývoj akvakultury a vývoj společenský a ekologický? A jakým způsobem musíme přistupovat dále, abychom zajistili biologicky vyvážený rozvoj akvakultury? paní Damanaky, děkuji. Děkuji panu Cukalovi, Cukalasovi. Odpověď na takovou otázku, totiž dá se smířit udržitelný rozvoj s akvakulturou? Já bych tomu chtěla věřit, abychom takové řešení našli. Vědci nám tvrdí, že to možné je a pokud to tvrdí naši odborníci a máme k tomu i vědecky podložené důkazy, tak musíme zkusit se tímto směrem opravdu ubírat. Mluvíme-li však o vývoji akvakultury, udržitelným způsobem, musíme si nastavit určitý vstupní prach. Určité dohody již musíme ctít, není to jednoduchá věc. Každopádně se musíme zamyslet i nad tím, jakým způsobem zaručíme, že právě aspekt akvakultury a udržitelnost životní prostředí se dá smířit. Máme tam hodně různých aspektů, ale pokud budeme spolupracovat s Generálním ředitelstvím pro životní prostředí a s vědními obory, jež nám můžou přinášet nové poznatky, poznatky tak se to dá zvládnout, zejména máme-li zde eh, parlamentáře, jež jsou velice citliví na tyto otázky. Ale to není konec všem problémům. Vy jste se zmínil o um, ekoakvakultuře. Ano, i takové metody už existují. Eh, vědci se o nich zmiňují. Například způsob, či jak se ryby přikrmují. To jsou otevřené věci. Tam věcí musíme zkusit najít řešení, jež umožní lepší kvalitu rovněž v tomto oboru. A nakonec bych se chtěla zmínit o spolupráci či spoluexistenci akvakultury a cestovního ruchu na něž se, jste se tázal rovněž. Zdá se, že právě zde musíme počítat eh, s integrovaným územním plánováním, integrovanou námořní politikou, jež nám zaručí, že bude mít své místo i cestovní ruch, i akvakultura. Děkuji, 30 vteřin na doplňující otázku. Ano. Já si myslím, že jsem oprávněn dát vám tady eh, takovou past eh, nastavit, když mluvíte o vědeckých důkazech, o novátorských technických metodách v akvakultuře. Co tam zamýšlíte? Jak si to představíte? Pane Cukalasi, vědecké bádání je velice důležité. Já vím velice dobře, že i vy jste v té oblasti odborník, avšak tam nemáme dost dobré finanční zdroje. Já to řeknu hned, neuspokojují nás. Prostředky pro generální ředitelství Mare pro bádání jsou velice omezené a my bychom potřebovali je využívat a lépe spolupracovat s organizací ISIS a rovněž s vědeckou komisí pro rybolov. Tedy bohužel tady náš manevrovací prostor pro případné zadávání individuálních studií pro akvakulturu je velice omezený nebo případně žádný. Tím se musí, to si musí vzít na starost někdo jiný. Ale v při spolupráci v tom pátém vědeckém programu a při spolupráci s zodpovědnými činiteli pro nové vědecké programy, tam určitě budeme schopni využít určité prostředky. Děkuji. Teď máme minutu k dobru. To znamená, že budu velmi velmi přísná k těm, kteří jsou zde z dopravního výboru, protože mají minutu víc než my a neprotestujte, protože jste byli velmi dobře přijati v tomto výboru. Na minutu má slov pan, slovo pan Georgios Komucakos. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Jsem prvním řečníkem za výbor pro dopravu. Chtěl bych přivítat paní Damanaky. Jsem velice potěšen že jste hovořila také o potřebě úzké spolupráce mezi komisí, vámi přímo a Evropským parlamentem. Není to pro mě překvapením, protože vím, že jste působila dlouho v řeckém parlamentu. Zabývala jste se takzvaným modrým, modrou knihou roku 2007 Zmínila jste se o tom ve svém úvodu, ale já bych chtěl, abyste byla konkrétnější. Eh, dva roky poté, co vstoupila v platnost, eh, jaké jsou nedostatky, jaké jsou spoždění, co se týče implementace, co budete dělat, eh, abyste stanovila své priority a Ještě Evropský atlas. Děkuji. Jsem velice potěšená, že jste se zeptal na integrovanou námořní politiku. Je to přirozené, protože se bavíme o nové politice, tak jste se zmínil také o zelené knize a o modré knize, eh, které se již implementují. Chceme mít jistotu, že bude zajištěna náležitá spolupráce s ostatními komisaři, aby byla nastavena synergie jak víte, integrovaná námořní politika, pokud má být náležitě implementována, předpokládá zapojení několika komisařů, několika generálních ředitelství. Jednak v oblasti dopravy, dále v oblasti životního prostředí, dále vnějších vztahů, vnitřního trhu, mimo jiné, protože všechny eh, tyto oblasti budou propojeny. Čili jaká je mé hodnocení pro implementaci? Pokud bych měla použít jedno slovo, tak je to povzbudivé. Máme nové nástroje, které jsme vytvořili, máme námořní plánování nebo územní plánování námořního prostoru. Jak jsem říkala, územní plánování námořního prostoru máme postupy pro integrovaný systém dohledu, to bude velice důležitý systém a také Máme program, který se týká námořních znalostí. Můžeme je využít velice náležitým způsobem. Čili, co se týče námořního atlasu, o kterém jste se také zmínil, to je velice ambiciozní plán a doufám, že v příštím roce, eh, tedy v průběhu roku 2010, se nám podaří vydat tento evropský atlas všech evropských moří a budeme mít k dispozici veškerá data v tomto atlasu. Já doufám, že si uvědomujete, že takovýto atlas je nesmírně důležitý. Bude to velice užitečné nejen pro rybáře, ale také pro dopravu, pro politiku v oblasti životního prostředí. Bude to užitečné pro všechny. Takže já doufám, že příští jaro přijdu s konkrétním oznámením, že tento atlas je k dispozici. Eh, Další otázka? Ne, děkuji. Ve své odpovědi na integrovanou námořní politiku říkáte, že musíte spolupracovat se svými kolegy, s dalšími generálními ředitelstvími, především co se týče námořní dopravy. Pan Kalas je nebo bude zodpovědný za dopravu. Uvědomujete si, že tady dojde k určitému překrytí překryvu kompetencí. A pokud tomu tak bude, jak budete řešit eh, tyto problémy? Teď mám na mysli konkrétně přístavy. Víme, že jsou ze strategického hlediska velice důležité pro mezinárodní obchod, pro námořní dopravu. Dále je to otázka tranzitu. Jak budete řešit tento problém? Doufám, že nedojde k takovému konfliktu a pokud ano, tak jediný způsob, jak eh, zajistit spolupráci, je, že budu úzce spolupracovat s panem komisařem Kalasem. Komisař zodpovědný pro integrovanou námořní politiku musí dohlížet nad tím, jak implementovat politiku, aniž by tam nebylo zdvojování našich snah nebo nějaké překryvy. Tento orgán je nejlepší platformou spolupráce. Evropská unie prochází zásadním momentem, kdy si nemůžeme dovolit luxus, že by došlo ke konfliktu zájmu, aspoň to nebude zcela jistě v mém zájmu. Máme přes 2000 přístavů. Je to velké bohatství a budu dělat za oblast rybolovu, co bude v mých silách, stejně tak pan Kalas a pochopitelně nebudu zasahovat do jeho pravomocí. Paní Tykau má slovo na jednu minutu. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Od roku 2007 kdy Rumunsko a Bulharsko přistoupili k Evropské unii, tak má Evropská unie přístup k Černému moři. Vzhledem ke strategickému významu Černého moře a také Dunaje, který spolu s Rýnem spojuje Severní a Černé moře, by mě zajímalo, jak se na to díváte. Jak chcete lépe začlenit Černé moře do společné rybolovné politiky? Jaké cíle máte pro oblast Černého moře? Chci říci, že na webových stránkách výboru pro rybolov ani na stránkách jiných organizací neexistuje žádná zmínka o koridoru pro Černé moře. A to si myslím, že je chyba, kterou bychom měli napravit. To τελευταίο to οποίο to Ano. To, co zde bylo řečeno na závěr, tomu nerozumím, nevím o tom, ale prostuduji si to, poradím se se svými úředníky a udělám, co bude v mých silách. Pokud je o Černé moře, tak to je skutečně velmi důležité. A je to velká zodpovědnost, protože se jedná o novou oblast působnosti společné rybolovné politiky. Jak víte, máme dvě nové země, Rumunsko a Bulharsko, kde je uplatňování této politiky zatím pochybné jsou tam zatím jen dva druhy ryb, na které se tato politika vztahuje. Opakuji, pouze dva druhy. Situace je obtížná, protože v Černém moři, nebo tedy k Černému moři má přístup nejen Evropská unie, ale i jiné země, velké a silné země, jako je Ukrajina, Rusko a Turecko. Já jsem požádala o údaje a bylo mě řečeno, že 85 rybolovu ve Černém moři provádí turecká plavidla, což samozřejmě nejsou plavidla EU. Musíme tedy všichni spolupracovat, pokud chceme situaci zlepšit. Bulharsko, Rumunsko a Turecko jsou dnes zastoupeny v Komisi pro středomoři. A v tomto smyslu můžeme využít tohoto fóra, abychom otupili hrany. Myslím si, že bychom měli více spolupracovat, především tedy v Černém moři. Už máme určité programy, máme hospodářskou spolupráci, protože Evropská unie se podílí na této hospodářské spolupráci, která zahrnuje všechny země u středozemního moře. A myslím si, že výsledky jsou uspokojivé. Existují jiné programy na spolupráci, ale jediné, co vám mohu říci, je, že se na to podívám. Nicméně vězte, že pokud ostatní se nebudou účastnit naší spolupráce, tak něčeho nedosáhneme, protože v tak důležitém moři dvě země nic nezmůžou. Je to tak důležité moře ze strategického, rybolovného a také eh, ekologického hlediska. Doplňující otázka? Ano, děkuji, doufám, paní komisařko, že budu moci počítat s vámi také v rámci Dunajské strategie, která se zatím ještě musí rozvinout. Pokud jde o společnou námořní politiku, protože vy se budete zabývat nejen rybolovem, ale celými, celou oblastí námořní politiky, co chcete udělat pro rozvoj eh, přístavů, a to jak eh, námořních přístavů, tak eh, přístavů v ústí řek. Existují strukturální fondy, některé podniky, některé země využívají těchto zdrojů k tomu, aby zlepšili svou konkurenceschopnost, jiné zase pro inovaci. Mě by zajímalo, jaké cíle máte pro integrovanou námořní politiku, což je vlastně horizontální opatření. Paní Damanaky, jedna minuta. Zmínila jste se o Dunaji a o rozvoji oblasti Dunaje. To je jasné, že toto není součástí mých kompetencí. Patří to do portfolia komisaře, který je zodpovědný za regionální politiku a do portfolia jiných komisařů. Ale mě to samozřejmě také zajímá, protože z údajů o znečištění Černého moře vyplývá, že 50% fosforu, který leží v Černém moři, odnáší Dunaj. Takže pokud chceme vést ekologickou politiku, politiku na ochranu životního prostředí v Černém moři, tak samozřejmě musíme vzít v úvahu řeky, které do tohoto moře ústí a přinášejí tam všechny tyto znečišťující látky. Námořní politika v Černém moři může eh, vést eh, k dobrým výsledkům, například eh, k integrovanému řízení tohoto moře, založeném na systému inspekcí, systému řízení prostoru. Jde o to, abychom se vyhnuli překrývání různých politik a různých úsilí a jde o to, abychom maximalizovali výsledku výzkumu k tomu, abychom dosáhli svých cílů. Děkuji paní Damanaky za to, že jste byla tak upřímná a tak jasně odpovídala na naše otázky. Já plně souhlasím s politikou regionalizace a decentralizace rybolovné politiky, protože to říká také ve svém protokolu Lisabonská smlouva, rozvoj principu subsidiarity. Hovořila jste o námořní bezpečnosti, o bezpečnosti pro osoby, pro dopravu, pro plavidla. Hovořila jste o kontinuitě v podepisování dohod s třetími zeměmi a k těmto dvěma věcem bych chtěla říct jednu věc. Víte, že máme velký problém ohledně dohody se Somálskem a také ohledně rybářských lodí, které operují v Indickém oceánu. To má velký dopad na baskické rybáře. Měli jsme případ eh, piráctví, nedávný případ piráctví, který vyvolal velkou debatu v tomto parlamentu a já bych se ráda zeptala v souvislosti s touto věcí, vzhledem také k tomu, že Operace Apal Atalanta pokrývá pouze námořní obchodní lodi a ne rybářské lodi, tak co chcete udělat a jakou eh, ochranu chcete poskytnout rybářským člunům, rybářským plavidlům eh, v Černém moři? Protože samozřejmě nejedná se pouze o obchodní lodi, které je třeba chránit. Paní Damanake, máte dvě minuty. Eh, Θα ήθελα να απαντήσω στην κυρία συνάδελφο. V tomto bych chtěla říct následovné. Je pravdou, že máme určité problémy v oblasti zajišťování bezpečí pro komunitární lodě, které loví v obtížných vodách, například v Adenském zálivu. A to se vlastně váže s těmi cíly, již nesmíme ztrácet ze zřetele, uzavíráme-li mezinárodní dohody a smlouvy. Zpracování ryb, rovněž výroba rybích produktů si to vysloveně vynucují. Musíme si zajistit bezpečí zásob a zdrojů. Na druhé straně když se dotýkáme toho případu, jež jste zmínila vy, to jsou obrovské lodě, které mají obrovský počet zaměstnanců, kteří jsou na nich, ti mají rodiny, rodiny o ně mají strach tam Atalanta nestačí, abychom účinným způsobem zajistili ochranu všem. Členské státy už činí kroky směrem k řešení. Máme své představitele v hlavním štábu Atalanty, jež je na území Spojeného království. Některé státy posilují svou přítomnost, například Francie eh, má v úmyslu eh, zajistit svým lodím individuální ochranu, jiné státy uvažují i o ozbrojování svých eh, lodí a e, těch, jež se na nich nacházejí. Musíme se tím ještě komplexně a systematicky začít zabývat. Paní Bilba, buďte prosím stručná. Děkuji. Chci jen poděkovat a říci, abyste vzala v úvahu stanovisko tohoto parlamentu, který požádal o rozšíření ochrany programu Atalanta i na rybářské lodi a zatím jsme ještě žádné takovéto rozšíření neporozovali. Paní Damanaky nechce reagovat dobře, takže teď přistoupíme k dalšímu řečníkovi. Pan George Stusas má slovo na jednu minutu. Mezinárodní prostředí pro lodě a dokařství znamená, že mezinárodní námořní politika sehrává velice důležitou úlohu i v této oblasti. Jsou zde základní parametry, které musíme mít na paměti, protože se hrávají velice důležitou úlohu. Strategie integrované námořní politiky a také jednotlivé národní námořní politiky musí posílit konkurenceschopnost v oblasti rejdařství, kabotáže, musí dostat eh, různé daňové úlevy, jsou zde také různé dotace a majitelé lodí rejdaři usilují o určité monopoly, ale když se bavíme především o pracovníky, tak eh, často se zhoršují jejich pracovní podmínky, nesmějí pracovat na lodích, jejich pracovní nasazení je ještě vyšší a je tady také ohrožení v oblasti eh, standardů um, zdraví a bezpečnosti na pracovišti. Čili to vše má velice negativní dopad na námořní dopravu a je to velká rána pro lidi, kteří žijí především ve vzdálených a nejvzdálenějších regionech. Čili jak můžete vysvětlit tyto daňové úlevy? Protože to je nyní součást legislativy 27 členských států a v podstatě to podporuje velký biznis, velké podnikání, monopoly na úkor lidí, kteří žijí v těchto oblastech a kteří pracují v rejdařství. Ano, už nebudete mít čas na dodatečnou otázku. Paní kandidátka má dvě minuty na odpověď. Souhlasím s panem Tusasem. Umluva OSN o e, námořním zákoně musí být uplatňována a Pochopitelně musíme respektovat úlohu tohoto orgánu, musíme s nimi spolupracovat, ale nemyslím si, že tyto střety v žádném případě eh, není se naší integrovanou námořní politikou. Naopak to všechno pěkně do sebe zapadá, protože tím chceme zajistit co možná nejlepší výsledky. Nebudu zacházet eh, do podrobností ekonomické politiky nebo daňové politiky principy kolegiality v rámci Evropské komise v podstatě se zabývají touto problematikou. Čili nyní se musíme podívat na to, jak pomoci také našim rejdařům a lidem, kteří jsou činní v námořní dopravě. Pane, to se si všichni si uvědomíme citlivost těchto otázek. nemohu hovořit o úplných eh, podrobnostech. Já si myslím, že tady je celá řada lidí v komisi, kteří vědí, odkud jste, kteří si uvědomují citlivost eh, situace. Budu hovořit eh, s odbory, budu hovořit s jejich zástupci, zástupci jak rybářů, tak rydařů. To je podle mého názoru nejlepší krok, který můžeme učinit a také se můžeme opřít o poslední umluvu ILO, Mezinárodní organizace práce, která je určena právě těmto pracovníkům. Byla schválena před dvěma lety. Některé země ji podepsaly, nicméně Evropská unie jako taková ji nepodepsala. Já budu hovořit s komisařem pro sociální záležitosti a dělám vše pro to, aby tato úmluva Mezinárodní organizace práce byla podepsána. Máte ještě právo na 30 vteřinovou doplňující otázku, pouze 30 vteřinovou. Možná bych neměl hovořit o věcech, které nespadají do vašeho portfolia, ale myslím si, že je tady vážný problém, který se týká ochrany lidí, kteří pracují na moři, ochrany životního prostředí. Od 80. let je zcela jasné, že oblast Středomoří i po Baltí eh, také zažila celou řadu závažných nehod. Jsou tam nejrůznější vraky, které jsou doslova um, soudkem dynamitu, takže co budete dělat, aby se zabránila takovýmto dalším nehodám? V rámci naší spolupráce udělám vše, co je v našich silách, ale musím respektovat princip kolegiality v rámci Evropské komise. Udělám vše pro to, aby nedocházelo k takovýmto nehodám na moři, ale když se bavíme o balíčku bezpečnosti na moři, tak je tady známý balíček Erika, eh, ale členové z výboru pro dopravu by mě mohli obvinit, že tady zasahují do kompetencí pana Kalase, takže pochopte, v jaké situaci se nacházím. Děkuji a teď má na minutu slovo paní Rozbach. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, když se e, člověk ocitne na 31. místě e, mezi řečníku, tak už všechny dobré otázky byly položeny. Ale pobřežní rybolov pro malé lodě, pro malá plavidla je dobrý pro životní prostředí, vytváří pracovní místa, tam se rovně e, vytváří pracovní místa v přístavech a tak dále. A já jsem se chtěla zeptat, zda části těch rybolovných kvót vyhrazujete zvlášť i pro pobřežní rybolov, eh, abych se vzala v úvahu životní prostředí a vyváženost eh, udržitelný rozvoj a tak dále. A další otázka. Zda uvažujete i o ochranných zónách v těch pobřežních eh, oblastech, kde máme mladé druhy, kde mohou Eh, ryby růst a tak dále na Dalekonadská parku. Zůstanu u toho, začím tím posledním bodem. Ano, jak budeme chránit rybí přírůstky mladé populace? Tady jde o vážnou věc, protože pokud jim nedovolíme, aby dorůstali, tak nebudeme mít co lovit. Uh, jak k tomu přistupujeme? Řídíme se vědeckými poznatky a pak je přetavujeme v politické nástroje. Zejména je důležité zamyslet se nad mořskými mapami, eh, sepisovat a sledovat eh, ty eh, mořské regiony, kde dochází ke tření Mm-hmm. a tam ty ryby chránit. Rovněž musíme bránit výlovům, kdykoliv víme, že většina rybí populace ještě nedorostla. Tady musíme být koordinovaní, efektivnější spolupráce s členskými státy, protože to jsou právě členské státy, které konkrétně rozhodují o určitých menších regionech, které mohou pak přidělovat ty kvóty. My jim přidělíme kvótu jako státu a ten stát pak může pomocí té kvóty řídit politiku na svém pobřeží a postarat se o to, aby byly rozdisponovány tím způsobem, že podpoří právě drobné rybáře. My se budeme na centrální úrovni snažit ze všech sil, abychom předali správné nástroje těm všem, kteří pak musí činit rozhodnutí týkající se modernizace malých lodí, obnovy rybích populací. My chceme, aby každá taková ta malá rybářská loď byla z nejmodernějších a aby tam ta technologie byla uplatněna tak, že se jim bude lépe rozhodovat, kam jet na výlov, co lovit, zda tam mají tu rybí populaci, že je správná, zda tam jsou malé nebo velké výměny. Synergicky musíme působit a dosáhneme optimálních výsledků. Děkuji. A nyní máte právo na doplňující otázku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 Já ještě mám doplňující otázku následovno. zasadila byste se o to, abychom sledovali politiku tak, abychom všechny ryby dovezli ke břehu, aby vůbec nedosázelo k výmětům. To by se samozřejmě vázalo s úplně přetavením, přepracovaním systému kvot. Máte nějaké řešení v této otázce? η κυρία Paní hovoří především o dánské zkušenosti a jak možná víte, tak Dánsko zakázalo výměty jako takové. Nicméně budeme muset v této problematice přistupovat opatrně, protože to musíme řešit i v jiných zemích. Co se týče těchto výmětů, tak máme otázku nasazení velikosti ryb, které mohou být vyměcovány a které ne. Čili nechceme lovit například jenom velké ryby, abychom zvýšili výnosy rybářů. Co se týče reformy společné rybolovné politiky, tak celá problematika výmětu, a jsem velice ráda, že jste se o tom zmínila, se řeší velice zodpovědným způsobem. Chceme mít efektivnější politiku v oblasti výmětu. Pokud rybář loví pouze jeden druh, pouze eh, loví jeden typ ryby, tak se musíme podívat na zvláštní opatření selektivnosti jeho rybářského vybavení. Pokud loví více než jeden druh, tak musíme mít přísnější politiku proti výmětům. Ale souhlasím s tím, že výměty by měly být skutečně otázkou minulosti. Jsou zde problémy s tím, že nemáme příliš početné populace ROP a, a je nerozumné, pokud dokonce neetické, je strašné, aby docházelo k vyhazování mrtvých ryb do moře. A na závěr pan Louis de Grandes Pascual, který dostane slovo na jednu minutu. Děkuji, paní kandidátko. Pokud jde o dopravní politiku, tak v minulém volebním období tam byl velký neúspěch. A úspěch byl, že jsme byli schopni postavit se k námořní bezpečnosti schválením balíčku Erika 3. Ovšem problém byl, nebo ten neúspěch byl, že se nám nepodařilo liberalizovat přístavy. Já si myslím, že Přístavy by měly být velkými intermodálními platformami. Máte nějaký projekt ve své oblasti působnosti, pokud o liberalizaci přístavů? Dvě minuty na odpověď. Ano. Ekonomická složka přístavní politiky a její specifický režim samozřejmě nespadají do mých kompetencí, ale do kompetencí komisaře pro dopravu. Nicméně, zajímavá je jedna věc, a já to chci zopakovat, a sice kombinace mezi integrovanou námořní politikou, nebo tedy celkovou námořní politikou s podmínkami bezpečnosti v přístavech, eh, s obecným přístupem do přístavu a s větší transparentností. To musíme zaručit, protože se to velmi úzce týká také rybolovu. Já jsem se snažila informovat o programech eh, generálního ředitelství pro dopravu a o jeho plánech. Diskutovali jsme o tom také s komisaři, s kandidáty na komisaře v rámci kolegia a mohu vám říci, že politické směry pana Barosa to obsahují. Tam se říká, že v následujícím roce celá komise, nejen tedy komisařka pro rybolov, předloží zprávu o pomoci členských států v oblasti přístavu a další zprávu, která se bude týkat Eh, veřejných eh, firem, veřejných společností. Myslím si, že v tomto smyslu díky těmto zprávám komise dosáhne lepších výsledků a nechce zasahovat do kompetence eh, komisaře pro dopravu. Doplňující otázka. Děkuji, děkuji za vaše slova, ale myslím si, že všichni, nebo tedy alespoň já, odcházíme odsud, aniž bychom věděli, jaké jsou oblasti kompetence vás a vašeho kolegy z oblasti dopravy. Já jsem se ptal, zda zde bude nějaké překrývání a byla odpověď eh, velmi inteligentní, že zde bude spolupráce. Já samozřejmě chci, aby výsledkem byla legislativa o námořní bezpečnosti a doufám, že vy nebo kolegium komisařů dosáhne toho, abychom se konečně dostali, nebo abychom konečně dopluli do dobrého přístavu. Děkuji. Paní komisařka? Souhlasím, musíme lépe definovat kompetence jednotlivých generálních ředitelství a jednotlivých komisařů, abychom dosáhli co nejlepšího výsledku. Ale dovolte, abych řekla, že zde není žádný problém. A připomínám, že v minulé komisi, a myslím, že ji velmi dobře znáte, tak v minulé komisi existoval takzvaný steering committee, kterého se účastnil i komisař pro dopravu, pan Borg, tedy komisař pro rybolov a tam se v podstatě řešil jakýkoliv rozpor, jakýkoliv problém, který mohl vzniknout mezi oběma generálními ředitelstvími. Já doufám, že tento výbor bude fungovat i nadále. A pokud bude nadále fungovat a pokud to vy schválíte, tak udělám vše, co bude k mým, v mých silách, aby nedošlo k žádnému tření mezi těmito dvěma generálními ředitelstvími. Abych odpověděla na vaši otázku, myslím si, že důležitější je, aby spolupracovala oddělení jednotlivých generálních ředitelství. To je důležitější než eh, komisaři jako takový. Neměli bychom se snažit eh, ukusovat s eh, kompetencí toho druhého generálního ředitelství. Možná by mohla existovat nějaká skupina pro spolupráci jednotlivých oddělení. Ale ještě chci říci, že hlavním problémem není otázka kompetencí. Hlavní otázka je, že musíme mít společnou politiku pro Evropu a já budu velmi hrdá, pokud k tomu přispěji. Děkuji, podařilo se nám dodržet čas. Pokud jsem byla k někomu příliš přísná, omlouvám se, ale bylo naší povinností dodržet časový plán. Takže teď už dám pouze slovo kandidáce na komisařku, aby průběhu sedmi minut uzavřela celou debatu a celé slyšení a potom, nebo ještě předtím, velmi stručně řeknu, že ve 13.30 se sejdeme v sále 1.5, my tedy místopředsedové, koordinátoři výboru pro rybolov a úředníci politických frakcí, abychom provedli hodnocení. Paní kandidátko, nyní máte slovo, abyste mohla uzavřít toto zasedání. Děkuji paní předsedkyni, děkuji všem, jež se účastní a jsem velice vděčná, jak to bylo tady krásně vedeno. A především děkuji za všechny otázky a rovněž děkuji těm, jež přišli, aniž by položili otázku, tak mě trpělivě poslouchali. Za otázky jsem vděčná a to není pouze fráze. Neříkám to, abych se vám snažila zalíbit. Otázky byly velice konkrétní a prostě mě otevřely dveře k tomu, abych se dotkla konkrétních detailů. Zároveň mě to dalo příležitost k zamyšlení a i k tomu, že stálo za to, abych se celé poslední dva měsíce učila a zabývala tím, co doufám se ocitne v mé složce. To jsou vše technické podrobnosti, jež musím správně zvládnout. Já si to musím nejdříve sama e, a zároveň jsem si uvědomovala, že tam existuje určitá logika, že nedosáhneme precizních cílů ani zásad, pokud se neseznámíme s těmi všemi podmínkami. Všichni z vás jste se dotkli tématu, které se vlastně týkají v širokém slova smyslu modernizace rybolovné politiky. Mluvili jsme o zelené knize, o akvakultuře já si ještě dodatečné informace nechám poslat. Rovněž si vyžádám dodatečné informace ohledně parlamentních stanovisek a dokladů. Vím, že právě tato zelená kniha bude sehrávat zásadní úlohu a my si musíme ještě zvýšit laťku, protože letošní rok je rokem biodiverzity a naše komise bude muset s něčím přijít, anebo při nejmenším nesklamat ty, kteří od nás mnohé čekají. Musíme se postarat o to, abychom co nejlépe chránili biodiverzitu naší planety. Jak už jsem řekla, 70% naší země je pod mořem, což znamená, že máme obrovskou odpovědnost a otázky, jež se vážou z praxí rybolovné, prax, eh, rybolovné politiky, nad těmi budeme pracovat eh, společně. 43. třetí pododstavec dává komisi právo na rozhodování v oblasti rybolovu a my budeme se opírat na tomto článku velice rigorózně, aby Evropská komise opravdu mohla se účastnit eh, těchto iniciativ. A dále otázky technického rázu. Těmi se brzy začneme společně zajímat a, jak už jsem předznamenala, budeme velice vážně přistupovat k tomu, s čím přijde váš výbor. A co se týče řízení, politického řízení, vše, co neodporuje Lisabonské smlouvě, se bude Eh, nějakým způsobem realizovat ve spolupráci s vámi. Rovněž jsme mluvili o pozici na mezinárodních fórech. Já souhlasím, že je to zásadní záležitost a souhlasím i s tím, že právě parlament už se snažil sehrávat svou úlohu. Například při uzavírání bilaterálních smluv týkajících se rybolovu s třetími zeměmi. A já udělám vše proto, abychom ty aspekty, již se, o nich jste se zde zmínili, byli u uzavírání těchto smluv brány v úvahu. Ale zároveň vám musím sdělit, že všechny informace, které eh, dostanu do rukou já, budu se snažit vám předávat budu vám k dispozici v průběhu toho vyjednávání a než bude jakákoliv nová smlouva podepsána. Ale zároveň musím připomenout o principu kolegiality a o tom, jak funguje komise. Nová rámcová smlouva eh, komise musí spolupracovat s radou a s parlamentem. Mnozí z vás jste vlastně kolegové, Eh, já jsem se vlastně přeřekla, když eh, o vás mluvím jako o kolezích, ale je to prostě ten můj duch, ta moje duše eh, toho poslance, té poslankyně. Tedy mluvíme o decentralizaci. To téma se zde rovněž velice často objevilo. Regionalizace rybolovné politiky, to je obtížná záležitost. My se z jedné strany chceme držet toho, co nám říká e, smlouva, ale na druhé straně chceme, aby i místní orgány mohly nějakým způsobem ovlivnit to, co se jich životně týká. My budeme tedy hledat nějaké un, takové kompromisní řešení a zároveň bych chtěla ještě jednou poděkovat komisi a ujistit vás, že si zcela uvědomuji, jak velkou mám odpovědnost. Jako komisařka pro rybolov budu činit rozhodnutí, jež se týkají životů tisíců lidí. To nejsou nějaké abstraktní rozhodnutí týkající se prostředků k obživě e, tisíců rybářů, jejich rodinných příslušníků, e, zpracovatelského průmyslu a tak dále. Já se tady budu snažit, aby se jim žilo co nejlépe. Život spjatý s mořem, s rybolovem musí být život krásný a já se postarám o tom, abych jim zajistila co nejlepší budoucnost. Budoucnost tomuto sektoru. Záleží mi na tom, aby to naše nové jakoby dítě, čili integrovaná mořská politika se rovněž rozvíjela vyvíjela co nejlépe, aby byli schopni angažovat ty nejschopnější Evropany, aby Evropa vytvořila politiku, jež bude jejich chloubou. Já jsem se narodila na Krétě a jsem eh, hrdá na Minoan. na kréckou civilizaci a budu se snažit eh, být dobrou představitelkou tohoto ostrova. Děkuji všem účastníkům, všem úředníkům a samozřejmě také tlumočníkům. Děkuji naší paní kandidátce za to, že se zúčastnila našeho slyšení. Děkuji a končím zasedání. <laughs> Okay. No, I Every, everything. Thank you very much.